frans il faut courir là maintenant. Krásný dobrý den, milí kolegové, zahajuje naše dnešní zasedání. Nejprve se budeme věnovat zprávu paní Theocharous a pana Gambuse o výroční strategické zprávě o plnění cílu udržitelného rozvoje a já dám hned slovo jednomu ze zpravodajů, lépe řečeno paní zpravodajce Teo Charus. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. My si přejeme, aby hlas Evropského parlamentu mm, byl vyslyšen v době, kdy multilaterální spolupráce pro mm, blaho občanů je tak důležitá, jak ve smyslu solidarity a míru, tak ve smyslu spolupráce mezi národy. A to není samozřejmé a proto je důležité, abychom i nadále zpracovávali eh, každoroční zprávy o dodržování cí a plnění cílů pro trvale udržitelný rozvoj. Musíme se postarat o to, aby Evropský parlament byl každý rok přítomný na mm, významných politických fórech. Dnes je tato zpráva důležitější než kdy jindy, neboť před námi leží také syntetická zpráva poskytující přehled o pomoc Evropské unie rozvojovým zemím v souvislosti s agendou 2030. To se týká také příspěvků členských států Evropské unie. Přejeme si správní přístup na více úrovních a chceme do toho zapojit také občany na širokém základu, aby se nám mohlo podařit splnit cíle rozvoje. Používání už efektivních mechanismů eh, je velmi důležité pro zlepšení národní a mezinárodní strategie a pro dosažení cílů na všech úrovních. Tato zpráva má sloužit přípravě Evropské unie na příslušnou strategii s ohledem na agendu roku, do roku 2030, také v souvislosti s fórem rozvoje, ale také pro možnost rozvoje příslušných mechanismů na úrovni Evropské unie. Chceme zapojit všechny zúčastněné strany na široce zaměřené politice Evropské unie, která se musí opírat o zapojení všech stran a na soustředění se plnění cílu. Potřebujeme příslušná opatření pro politickou koherentnost, pro posílení příslušných strategií na Evropské unii. Proto chceme vyzvat EU k tomu, aby proběhla hluboká analýza v této oblasti a aby byly vyvozeny důsledky. Pane komisaře, nejprve chceme vědět, jaké plány máte, které mají být zrealizovány do roku 2030 v příslušných předpisech, například v předpisech týkající se zprávy věcí veřejných, governance tedy, pro příslušné strategie na dosažení agendy 2030 od roku 2019. Státy Evropské unie a partnerské země eh, vyvinuly velké úsilí pro vypracování příslušných mechanismů pro dosažení trvale udržitelných cílů, zejména v oblasti governance. A to už je pozitivní krok. Potřebujeme ale další zlepšení na úrovni Evropské unie a proto je obzvláště významné, abychom povzbuzovali i třetí státy realizovat příslušná opatření. Na závěr mi dovolte konstatovat, že Evropská unie na mezinárodním poli musí hrát vůdčí roli pro dosažení cílu agendy 2030 ve spolupráci s členskými státy. Musíme pracovat směrem k pohodě všech bez diskriminace a bez rozdílu. Děkuji. Děkuji. Já předám panu Kambusovi. Muchas gracias, presidenta, señor. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, dovolte, abych nejprve eh, poděkoval paní zpravodajce a stínovým zpravodajům Výboru pro ochranu životního prostředí a pro rozvoj, které umožnili, že jsme se domluvili na tématu, které se týká nás všech, a to jsou trvale udržitelné cíle. Včera jsme diskutovali o klimatických změnách. A právě Akce pro klima je jedna z akcí, které budou zrevidovány na politickém fóru vysoké úrovni organizované Organizací spojených národů. Eh, a od nás se vyžadují konkrétní akce. Naše odpovědnost eh, musí, nás, musí se projevit činy. Musíme vysvětlit eh, na tom fóru v létě, co jsme udělali. <clears throat> A co umožnilo také uzavření příslušné klimatické dohody. Musíme vysvětlit, že během tohoto mandátu pod předsednictvím komise pana Junckera Evropská lidová strana Eh, ve spolupráci s ostatními frakcemi eh, vypracovala mm, další významné kroky v udržení cílu. Zrevidovali jsme balíček energie, pracovali jsme na eh, oběhovém hospodářství, <coughs> pracovali jsme na vymícení energetické chudoby. Schválili jsme nařízení týkající se národních mezních hodnot Eh, implementační eh, akta a aktiv přenesené pravomoci v různých zprávách. Předložili jsme směrnici <coughs> o plastech eh, pro jedno použití. Eh, čili eh, učinili jsme mnoho pro revoluci průmyslovou v Evropě pro 21. století. Nemůžeme eh, podvádět lidi, nemůžeme změnit přírodu ze dne na den. Tady nejsou bezprostřední řešení protože klima, klimatické změny nezvrátíme tím, že když budeme na Instagramu šířit fotografie stávkujících dětí. Je třeba investovat do výzkumu a rozvoje a aktualizovat naše cíle a být stále stěžádostivějšími. Pakliže ne, nepodaří se nám dosáhnout být trvale udržitelní ani v ekologii, ani v sociální oblasti, ani v ekonomice. Proto musíme nahlížet na cíle trvalé udržitelnosti jako na eh, výzvu, ale zároveň velkou příležitost pro eh, vytváření nových pracovních příležitostí, pro eh, dosažení spravedlivých platů, které umožní pracujícím vést důstojný život. Musíme využívat trvale udržitelných cílů proto, abychom postupovali tak, abychom dosáhli transformace, která je nezbytná. Netýká se změny struk, netýká se to změny struktury, týká se to změny mentality, týká se to prohloubení a posílení sociální ekonomiky kterou, a sociálního hospodářství, kterou musíme mít. Musíme mít podniky, které musí odvádět daně v místech, kde nahospodařují zisk. Jedná se o transformace našeho hospodářství, abychom neuvízli v minulosti budoucnosti. Země potřebuje nové ženy a nové muže, ne novou půdu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Nyní pan, má eh, slovo pan Timmermans. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci komise. Vítá novou strategickou zprávu o implementaci eh, cílů držitelného rozvoje. Tato zpráva Mm, podporuje vedení EU implementaci agendy 2030 a e, aby tyto cíle také e, řídily kroky EU. A je to aktuální. Volby do Evropského parlamentu jsou za rohem. Příprava strategické agenty na léta 2019 až 2024, stanovení priorit pro nový politický cíl, nový politický cyklus jsou také na obzoru. Je na čase rozhodnout, jak budeme implementovat tyto globální cíle v příštím politickém cyklu, tak, abychom splnili své závazky. Komise zveřejnila reflexy o udržitelné Evropě do roku 2030, která by inspiruje, inspiruje tuto diskusi. Máme tři indikativní scénáře o eh, implementaci SDG v Evropě. Jedno z nejefektivnějších rozdělení eh, rolí by bylo mezi EU a členskými státy. Tyto tři scénáře mají společnou premisu, že potřebujeme vyšší angažovanost, abychom zajistili udržitelnou budoucnost a dosáhli SDG do roku 2030 a později. Nacházíme se v průběhu čtvrté průmyslové revoluce. Otázka je, zda budeme oběťmi nebo zda ji budeme řídit a akceptovat. Jde o to udělat diagnózu, čelit realitě a nepopírat fakta chci říci, to říci jasně. Tyto fakta by, v nás, ne, by nás neměly děsit, ale inspirovat nás, abychom jednali. Eh, hlavní výzva udržitelnosti pro Evropu a další eh, zbytek rozvinutého světa je najít způsob, jak zvýšit prosperitu, jak zlepšit um, blahobyt bez zničení životního prostředí a um, planety. Máme jenom jednu planetu. Musíme rychle přejít od lineární k cirkulární ekonomice. Výroba potravin musí být udržitelná, energie zelená, musíme chránit životní prostředí a všechny politiky a cíle musí být zaměřeny tímto směrem, ať je to školství, věda, výzkum, inovace, digitalizace, také finance, zdanění, ceny, odpovědné vedení Eh, odpovědné podnikání, business modely, obchodní politika. Eh, ta transformace musí být sociálně spravedlivá, nikdo nesmí zůstat stranou. Udržitelnost není možná bez sociální udržitelnosti. Hmm. Musíme eh, respektovat právní stát, demokracii, základní práva, inkluzivitu, fakta, důkazy. Přejdeme dál s důvěrou, optimismus. Evropa je nejlepší místo na světě která bude vůdcem v udržitelné transformaci. Máme všechno, máme dovednosti, mozky, lidi. Jsme nejlépe propojený kontinent. Udržitelnost je zakotvena v evropském projektu. V příštích měsících musíme najít dohodu o tom, co dělat specificky na evropské úrovni v příštím evropském politickém cyklu. Zpráva parlamentu preferuje první scénář reflexním dokumentu, kde je um, celková strategie pro SDG, pro EU a členské státy. Také členské státy se musí rozhodnout. Toto pomůže příští komisi, aby stanovila jasný kurz pro rozvoj komplexních implementační strategie. Evropská rada k tomu vyzvala. Už jsem řekl, na neformální radě pro všeobecné záležitosti, že způsoby, jak organizujeme komisi a naši práci, tak SDG by mohly být dokonalým rámcem toho, jak budeme distribuovat práci, jak eh, zajistíme, že podnikáme správné kroky pro udržitelnou budoucnost Evropy. Eh, závěr platformy na nejvyšší úrovně ať je to, eh, ať je to ptactvo nebo biznis, tak eh, lidé očekávají komplexní kroky ze strany EU a členských států. Nedělejme z tohoto otázku boje mezi pravicí a levicí. Je to věc, která je důležitá pro celé politické spektrum. A tady jsem vždy cítil podporu tohoto parlamentu pro SDG a to je, je to cesta vpřed a já tomu věřím. Děkuji. Děkuji a budeme pokračovat eh, zástupci frakcí na jednu minutu za PPE pan Peterle. Paní předsedkyně, já chci využít této minuty, abych zdůraznil eh, zdravotnictví, zdraví. Není možný udržitelný rozvoj bez větší důraz na zdraví. Oba zpravodajové, jeden z nich je lékař, diskutovali otázku komplexní péče. Zdravotnictví není jenom sektor, je to dimenze, která platí pro vš- mnoho aspektů našeho, naší strategie udržitelného rozvoje. Zdravotní trendy jsou znepokojivé, proto sektorální strategie musí být propojeny do integrální strategie, kde zdraví bude klíčové. Nemůžeme být um, vedoucí síla udržitelného rozvoje v naší planetou a mít více rakoviny, eh, diabetu a dalších nemocí, jejich statistiky znáte. Proto bych si přál větší ambice v oblasti zdraví pro všechny. Děkuji. Děkuji. Dvě minuty za SND. Vážení kolegové, je tady velký protimluv mezi tím, kolik nás je tady málo v aule a mezi těmi tisíci lidmi na náměstích ve městě. Eh, tisíce mladých lidí protestují, eh, aby přitáhli naši pozornost ke klimatu a ke klimatické změně, která ohrožuje naši budoucnost demonstrují proti nerovnostem, které mohou mít devastující efekt na evropskou společnost. Jsou to oni, kdo pochopil, jaká je ta správná bitva za naše klima. Je to stejná bitva také za sociální eh, spravedlnost. Proto musíme podpořit Gretu Thunberg a ostatní mladé lidi v jejich protestech. Podívejme se na cíle udržitelného rozvoje do roku 2030. Nevidím tam tři věci. Odvahu, politickou vůli a adekvátní prostředky. Mohl by to být skvělý zelený nový díl, kdybychom měli dost investic, které budou doprovázet tuto naši ekologickou transformaci. Není to jen otázka záchrany planety, je to také otázka vytváření pracovních míst, kvalitních a že jich bude hodně, protože to musí jít ruku v roce. Takže až pojedeme do New Yorku, abychom přijímali agendu pro udržitelný rozvoj, tak se tam musíme zeptat, a ptáme se vlastně i dnešní zprávou, jaká tedy bude konkrétně ta strategie Evropy pro dosažení těchto sílů, jaký bude ten mechanismus koordinace mezi členskými státy a jakým způsobem budeme monitorovat dosahování těchto cílů. V rámci tohoto reflection paperu komise promarnila příležitost udělat krok před a dát nám takovéto pokyny Máme představeny eh, tři scénáře, jsou v podstatě všechny stejné. Eh, chce se tím získat čas, ale aspoň teď tady máme tuto strategii. Teď je potřeba podívat se, jak dosáhneme těchto cílů na globální úrovni. Je potřeba ukázat koherenci politiky vnitřní a vnější. Počínaje rozpočtem, víceletým finančním eh, rámcem a konče evropským semestrem. Je to obrovská odpovědnost vůči našich mladým lidem, kteří zítra opět výjdou do ulic. Děkuji. Merci. Děkuji. A teď má slovo pan Oc na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Strategie eh, realizace cílů musí být komplexní, musí přinášet prospěch pro celou společnost, pro celou budoucnost a ne jenom snažit se maximalizovat zisk některých koncernů. Nesmíme zapomínat na nikoho, to znamená, musíme mít také společenskou hospodářskou politiku a to musí jít ruku v ruce pro prospěch člověka a musí se dodržovat základní práva protože tady se jedná především o to, že je třeba eh, pohlížet na to všechno také v souvislosti se zachováním lidských práv, s možností podpory pro malé a středně velké podniky, pro eh, rozvoj zdravotní péče, a je třeba zabezpečovat také lepší recyklaci odpadu. A nesmíme zapomínat na to, že životní prostředí je základem pro život člověka. Za zachování všech hodnot děkujeme mnohokrát. A teď paní Vechpa Pera Děkuji mnohokrát. Cíle trvale udržitelného rozvoje, na něch jsme hodně pracovali, ale zbývá nám ještě tolik udělat. Před několika lety se členské státy domluvily jenom na 0,7% financování v rámci, v rámci e, uskutečňování sílů e, trvale udržitelných cílů, ale je třeba bojovat také proti riziku sociálního vyloučení. Evropská unie musí pochopit univerzálnost trvale udržitelných cílů. Pro jejich dosažení je zapotřebí politické koherence ve všech oblastech je třeba eh, využívat k tomu také oběhové hospodářství a za zvyšování hospodářského listu. Všem růstu musíme mít holistické strategie a proto příslušný dokument komise je velice vítaný. Co potřebujeme je ambice a leadership, lídrovství, vůdcovství. Budeme mít novou komisi a nový parlament, to znamená, že máme vynikající příležitost pro to, abychom zahrnuli trvalé udržitelné cíle příslušným způsobem do příštího rozpočtu a abychom udělali z trvale udržitelných cílů základní prioritu pro budoucí evropskou politiku. A nyní pan Javor. Tento parlament je vlastně vstupem Evropského parlamentu na summitu SDG v září 2019 a také jako reakci na reflexní dokument komise. Kom, parlament zdůrazňuje, že je třeba většího úsilí ze strany členských zemí a komise. Potřebujeme transformační strategii EU 2030, která integruje SDG do všech politik EU a aplikuje víceúrovňový přístup v souladu s prací do roku 2030. Nestačí stávající politiky, nástroje nebo indikátory. Potřebujeme změnu paradigmatu, mainstreaming, konkrétní hmatatelné kroky, cíle, lhůty, včetně ověřování udržitelnosti, indikátory, efektivní monitorovací rámec. Veškerá rozhodnutí o infrastruktuře, výdaje musí být v souladu s SDG a příští MF by to mělo odrážet. EU má před sebou stále dlouhou cestu. Na jednu minutu třicet za GUE paní Hazekamp. Paní předsedkyně, děkuji. Společnost, eh, modely spotřeby a produkce se musí změnit, abychom měli životaschopnou planetu. Je dobré, že máme globální dohody. Hmm, pomocí cílů SDG OSN, ale musíme od, činů, od slov přejít k činům. Není žádná planeta B. Klimatická politika je tak chudá. Tisíce e, mladých musí e, vyměnit své školní lavice za, za ulici, což je hamba pro eh, nás všechny, aby jsme začali konat. Ehm, plán, nějaké plány, to je jedna věc, ale zemědělská politika, rybo, politika rybolovu, pokud zůstane ve staré formě, tak to poškodí klima, biodiverzitu, bezpečnost potravin, miliony lidí a zvířat. Ukazují, že ta krásná slova jsou podkopávána. To, jsi řekl, že všichni myslí, jak změnit svět, ale nikdo nechce měnit sám sebe. A to je pravda. My se musíme podívat sami na sebe, musíme produkovat méně masa a mm, mléčných výrobků. Destruktivní politiky EU je třeba zásadně změnit. A proto věřím, že evropské zemědělské dotace by měly být zrušeny. Pan Stuger na minutu a půl jménem ENF. Dobrý den, pane předsedo. Pane předsedo, když mluvíme o udržitelnosti v tomto parlamentu, tak vždy se díváme na ekologickou dimenzi. Já chci mluvit o udržitelnosti společnosti a kultury, protože ty jsou pod tlakem zvenku z důvodu migrace, především z islámských zemí, které nezdílí naši kulturu, kteří se nechtějí adaptovat, kteří mají vlastní kulturu, kterou považují za nadřazenou, která je proti naší kultuře a také zevnitř. Levicové strany eh, nás eh, olupují kulturu a identitu a chtějí to využít jako eh, klíč eh, společnosti, ale kultura a společnost jsou zásadně důležité. Pokud ohrozíte toto, pak celý organismus eh, bude upadat. Udržíme o udržitelnosti, ale mluvme o společnosti a kultuře. Ty musí být udržitelné. Pokračová eh, další existence našeho západního způsobu života. To je také udržitelnost na základě eh, judeo-křesťanské eh, humanistické tradice, kterou známe a která stojí za to být zachována. Pan Pro slovo pan Sonik na minutu. Raport o vdražání celů zrovnovaženého rozvoje. Děkuji. Tato zpráva představuje příspěvek parlamentu, eh, je to vlastně první zpráva v naší historii, pro OSN a týká se monitorování a analýzy pokroku co do dosažení cílu udržitelného rozvoje ze strany EU a ze strany členských států. Kromě tedy těch nezávazných národních přeskumů. Svých cílů dosáhneme jedině tehdy, pakliže zaujmeme komplexní přístup a že tento strategický přístup pak zohledníme v naší interní a externí politice, stejně tak jako v našich správních mechanismech a to podle scénáře číslo 1, který předložila komise v rámci svého lednového reflection paperu. Proto je tak důležité, aby komise provedla takzvanou analýzu GAP v rámci své implementace politických strategií, aby zkrátka řekla, kde jsou ty oblasti, kde stále ještě nedosahujeme cílu, jaké jsme si přece vzali. A pak musí vytvořit odpovídající monitorovací rámec jak pro EU, tak členské státy. Děkuji mnohokrát. A teď paní Dali na dvě minuty. Děkuji. Mluvíme v předvečer dalšího pochodu proti změně klimatu. E, to se děje také na Maltě u nás. Mladí a studenti se mobilizují, ale nejde jen o mladou generaci, jde e, mimo jiné o budoucnost, jde o budoucnost nás všech a musíme to řešit teď. OSN říká, že teploty se do roku 2030 zvýší alespoň o 1,5 stupně, pakliže svět nepodnikne drastická opatření. A navýšení o 1,5 stupně to může vést ke zvýšení um, hladiny moře o 3,25 metru. Jen se zeptejte, co to znamená pro pobřežní oblasti, co to znamená pro lidi na ostrovech, jako třeba Malta, kde žijeme u moře, co to znamená pro nízko položené země. Taková je výzva, před kterou stojíme jsme eh, v době, kdy hovoříme o průmyslu 4.0, tedy o čtvrté průmyslové revoluci. Mluvíme o digitalizaci a o automatizaci. Přímě řečeno, já nesouhlasím. Musíme hovořit také o ekologické ekonomice a o udržitelném rozvoji. A teď je ta správná chvíle, abychom provedli tuto zásadní změnu. Musíme zajistit, že to, co děláme, nezlikviduje naši ekonomiku. Ta ekonomika musí růst a rozvíjet se. Pokud budeme postupovat tradičním modelem, kde udržitelný rozvoj není prioritou, tak se ekonomika zasekne. Změna si žádá ambice, ambice musí mít ctižádost a to ctižádost, že chceme být lepší, že se chceme posunout na novou úroveň naší činnosti, že zajistíme dobrou budoucnost pro naše děti a pro naši ekonomiku. Takováto pozitivní transformace musí víc z našich států ale musíme najít setrvačnost také na úrovni EU. Musíme zajistit zdraví, eradikovat chudobu, poskytnout kvalitní pracovní místa a zajistit potraviny. Cíle udržitelného rozvoje řeší přesně toto. Chtějí zajistit klima, které bude odolné jak ekonomicky, tak sociálně, tak environmentálně. Diskuse začaly, určitá setrvačnost už tu je. Teď je potřeba fungovat rozhodně tak abychom naši společnost učinili odolnou do budoucna. Děkuji. Na minutu tři má slovo teď pan Gebrandy. Děkuji paní předsedající, a děkuji také panu komisaři za jeho slova. To, co říká pan komisař, se velice dobře poslouchá, ale to, co se dobře poslouchá, je platné jedině tehdy, pokud na to navážou také činy. A upřímně zde už se objevují určité otazníky co doplnění cílu udržitelného rozvoje. Dovolte mi zmínit pár z nich. Číslo 14 a číslo 15. Život pod vodou a život na zemi. Jinými slovy biodiverzita. Máme e, strategii pro biodiverzitu v Evropě, to jsme měli dávno předtím, než jsme měli cíle udržitelného rozvoje. Tato strategie je velice důležitá a to tak, že Evropská komise tomu říká life assurance, tedy zajištění života, náš přírodní kapitál. Miliony lidí po celém světě a zejména v Evropě jsou právě na tomto kapitálu, na přírodě, závislí. Všichni víme, že cílu rozvoje nedosáhneme. Eh, je to vlastně strategie, kterou jsme si stanovili my sami. Ale když jsme viděli letošní zprávu o stavu přírody od e- Evropské environmentální agentury, tak jsme vlastně zjistili, že jsme nedosáhli ani jednoho cíle, který jsme si stanovili. Mizí nám hmyz. Co dělá komise a členské státy? Vůbec nic. A co je horší, i zde v parlamentu neustále křičíme, a jedině tak se nám daří dosáhnout toho, že se ta legislativa dále nerozmělňuje. Takže jednoduchá otázka na komisi. Co hodláte dělat? Pakliže to dosahování, že toho dosahování cílu udržitelného rozvoje nebude dosaženo. Děkuji paní Hautala na minutu. Děkuji paní předsedající. Reflection Paper komise ukazuje, že cíle udržitelného rozvoje musí být směrodatné pro veškerou politiku v EU. Potřebujeme celostní strategii pro udržitelnost v EU a podobně potřebujeme konkrétní a včasné plnění cílů pro rok 2030. Cíle udržitelného rozvoje si také žádají novou formu tvorby politiky, která musí být cross-sektorální, nesmí být izolovaná. Veškerá politika, veškeré instituce EU se musí nastavit na dosahování cílů udržitelného rozvoje. V Evropském parlamentu také potřebujeme silné mechanismy, které zajistí inkluzi všech politických sektorů od zemědělství přes průmysl, přes eh, dopravu, po zaměstnanost a všechno, co je mezi tím. Evropský parlament v rámci této zprávy ukazuje, že chce dosáhnout tohoto nového způsobu tvorby politiky. Parlament vyšle delegaci na politické forum na vysoké úrovni a je naprosto zásadní, aby Evropský parlament v letošním roce byl přítomen eh, u toho, kdy EU bude řešit svůj vlastní pokrok. Potřebujeme se zaměřit na globální dodavatelské řetězce. Já vám děkuji, pane předsedo Timmermansi, za to, že jste zmínil odpovědný biznis. To je klíčem pro dosažení našich výsledků. Paní Hautalo, eh, přijmete modrou kartu. Pan Sturán má na vás otázku, ano? Prosím, je tam? Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, paní předsedkyně, Říkáte vy sama, že je třeba osobně se zasazovat o zlepšení životního prostředí. Hovoří se o využívání elektrických automobilů a jiných věcí, ale zbavíte se určitého komfortu například u vás? Nepřestanete lítat letadlem, letat letadlem? Přestanete využívat eh, elektrická zařízení v domácnosti? Přestanete jíst maso? Pane, paní předsedkyně, to je báječná otázka. Mladí muži, mohu vám říci, že já jsem spolu založila vegeta- vegetariánskou restauraci v roce 1974 a celý svůj život pokračuji na této cestě. Děkuji a slovo má teď paní Sanchez Caldente na minutu 30. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. V září se bude konat první zasedání šéfů státu a vlád, aby hodnotili, jak se uskutečňují cíle do roku 2030. Politická koherentnost pro rozvoj se musí projevit ve všech oblastech a na všech úrovních, ale stůl v místnosti se, pardon, <laughs> slon v místnosti se jmenuje Eh, biznis. Je třeba, aby naše politiky se promítly také v zemědělství a jinde. A je třeba, aby se potřeby eh, promítly také do rozpočtu. Máme samozřejmě nedostatečné zdroje, ale je třeba skoncovat s určitými otázkami tabu, eh, protože nikdy neslyšíme v této souvislosti, abychom hovořili také například o tom, že když se hovoří o hladu, e, o e, tom, že hlad se musí rovnat nule, nehovoříme o tom, že je třeba skoncovat e, s maximálním bohatstvím a je třeba také přestat s privatizací zdravotnictví. A místo hospodářského růstu je třeba hledat rovnováhu v naší konečné planetě pan Timmermans, ono bylo vždycky sexy a romantické bojovat proti utiskovaným, ale je třeba identifikovat síly, které proti ní mohou bojovat, aby se s tím skoncovalo. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Kelly na minutu. Děkuji. Agenda pro rok 2030 je založena na základních hodnotách Evropy, demokracii, sociální spravedlnosti, solidaritě, udržitelnosti a respektování právního státu a lidských práv v rámci EU, členských států a po celém světě. Agenda 2030 je naprosto zásadní pro to, abychom dosáhli lepšího blahobytu pro všechny a spravedlivějšího světa, aby nikdo nezůstal pozadu. Máme zde zásadní pilíře udržitelného rozvoje, socioenvironmentální, eh, hospodářské, zprávy věcí veřejných. Transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude inkluzivní pro všechny, je tí, zásadní součástí celé věci. Výrazně vítám eh, Eh, ambice této zprávy komise v rámci vytváření strategie pro implementaci agendy 2030 je velice důležité. Specifikovat význam udržitelné produkce potravin v této věci. Na závěr bych chtěl říci, že všechny členské státy by se měly zavázat, aby dávali 0,7 HDP na rozvojovou pomoc, tak jak jsme žádali. Irsko minimálně tohoto závazku dostojí. Děkuji. Já otevírám Catch the Eye. Mám tady tři Přihlášky do diskuze paní Grapíny. Děkuji. Mm, pane komisaři, vážení kolegové, e, dnešní analýza ukazuje, že cíle udržitelného rozvoje musí být hlavním cílem EU. My potřebujeme hloubkovou analýzu politik, které máme. Máme výsledky nebo ne? plníme očekávání populace, musíme se podívat, jaké jsou výsledky našich politik a pokud skutečně finanční úsilí a naše vlastní práce jako parlamentu, národních parlamentů vedly k um, eliminaci bídy a lepším příjmům. Musíme pochopit, že v mm, analýze managementu Eh, předpokládáme nějaké korekce naší politiky, pokud nejsou správné. Proto rok 2030 není tak daleko. Měli bychom zohlednit vzdálené oblasti, přiměřenost a e, subsidiaritu. Pan Marias? Děkuji, děkuji. My vítáme tuto zprávu o implementaci udržitelného, cílu udržitelného rozvoje. Je důležité, že máme výroční zprávu, protože nám to umožňuje sledovat pokrok a zajistit, aby ty cíle byly dosažitelné, abychom šli správnou cestou. SDG jsou důležité na základě demokracie, solidarity, ochrany lidských práv. A udržitelnému rozvoji, což je samozřejmě zdroj um, práce, pracovních míst pro občany, to musí jít ruku v ruce. To je rozvoj, který chceme, abychom mohli co nejlépe využívat zdroje v co nejlepším zájmu občanů. Především v rozvojovém světě, aby se um, omezovala bída, aby byla rovnost a spravedlnost. To je vznešený cíl a já věřím, že pro nás je dobrý i pro rozvojový svět. Děkuji. Pan Kaputo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Udržitelnost eh, a transformace ekonomiky na eh, uhlíkově neutrální ekonomiku, to je všechno zásadní pro zaručení růstu a konkurenceschopnosti, dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropské unie. Agenda 2030 nám toto může pomoci určit. Určují se eh, obecné globální cíle, které jsou měřitelné a dosažitelné. Komise však zatím nedefinovala tuto globální strategii pro aktivizaci eh, cílu 2030 co do jejich implementace do interní a externí politici. Eh, v podstatě se to už musí začít plnit teď, abychom to do roku 2030 stihli. Máme zde určité obecné cíle, které pochází již z roku 2017. Apeluji na komisi, že potřebujeme obecnou strategii, která půjde napříč všemi politikami a bude aktivní na více úrovních naší zprávy věcí veřejných. To je to, co potřebujeme, aby došlo k té změně paradigmatu, které, která zajistí eh, udržitelnost a efektivní využívání zdrojů. Už v příštím víceletém finančním rámci se musíme více orientovat na cíle udržitelného rozvoje. Ta cesta před námi nebude jednoduchá, ale musíme ji podstoupit, abychom zajistili budoucnost příštím generacím. Děkuji mnohokrát. To byl krátký KCI. A teď dostává slovo pan komisař Timmermans, aby mohl zareagovat na připomínky. Děkuji mnohokrát. Chci jenom reagovat na několik věcí, co bylo řečeno. Myslím, že tady máme velkou příležitost udělat to, co řekl právě pan Caputo organizovat tuto změnu paradigmatu. Když jsem jednal s ministry na Radě pro všeobecné záležitosti, tak se to posouvá i v členských zemích. Po evropských volbách tento parlament s novou komisí bude mít výbornou příležitost utvářet aktivity v příštích letech pomocí strategických rozvojových cílů. Myslím, že máme tuto příležitost, je tady koncensus i v členských zemích. To je moje první poznámka. Druhá poznámka. Ti, kteří obecně popírají klimatickou změnu, i, i takoví jsou proti všem vědeckým důkazům, kteří říkají, že pokud chcete udržitelnou společnost, eh, tak můžeme, musíme všichni žít eh, ve svěskních a jí strávu, tak tento projekt strachu nebude fungovat pokud budeme konsistentní a jednat rychle, tak budeme mít vysokou úrovni blahobytu a stále nepoužívat planetu, jako kdybychom měli dvě další k dispozici. Je cesta, jak to udělat, ale čím déle budeme čekat, tím obtížnější to bude. Jediná e, cesta, jak přesvědčit společnost, aby to přijala, je, aby, udržitelné, aby sociální udržitelnost byla eh, v popředí. Tady souhlasím s panem Mariasem, že můžete přesvědčit občany, že tady je udržitelná budoucnost se slušnými pracovními místy, platy a sociální ochranou. Pokud získají dojem, že oni budou žít v jeskyních a jíst strávu, tak nedají politickou podporu, kterou potřebujeme. Myslím, že toto můžeme říci jasně. Pane Gerbrandy, mm, pokud si myslíte, že tohoto komise dosáhla díky vaší vytrvalosti, tak to potvrdím s potěšením. Ale musím říci, že ská Keller nedávno řekla, že lepší regulace vedla k snížení standardu. Já myslím, že lepší regulace nám dala možnost, mm, aby názory Evropanů, především ke směrnici o přírodě, tu bychom neochránili, kdybychom nevedli veřejnou konzultaci, kde jsme jasně řekli, že velká většina Evropanů chtějí, aby směrnice o přírodě chránila přírodu. Takže to pomohlo. Nám to pomohlo rychle postupovat ve strategii plastů, což je unikátní ve světě. To ví dobře pan Gerbrandy. A také udělat první kroky v cirkulární ekonomice. Katajnen na tom hodně pracovat. To je také dobré pro naši kolektivní budoucnost. Všechny obavy, které jsme měli na začátku, že to povede k nižším ambicím a snižováním standardům, tak to se nestalo. A poslední poznámka, kulturní udržitelnost. Není ironické, že politická hnutí, kteří dějí všechno, aby Eh, seškrtali kulturní dotace s tím, že jsou jenom pro elity, tak současně apelují na nás, abychom chránili kulturu. Pro mě kultura není nic exkluzivního, to není zbraň, jak vylučovat i ostatní. To je cesta, jak být pišní na to, kdo jsme a být zvědaví na to, co nejsme. Zvědavost, zvídavost je cesta vpřed. Bez zvídavosti a kritického myšlení nebudeme schopni se dostat dál. A ti, kteří chtějí, abychom byli uvězněni naší kultuře ve strachu z jiných, zabíjí kreativitu a zvídavost a nedostaneme se dál. Děkuji. A nyní eh, ke spravodajům eh, jako první má slovo paní Teo Charus. Děkuji Děkuji mnohokrát. Já bych za sebe velice ráda poděkovala panu komisaři Timmermansovi za jeho vynikající slova, za jeho reakce na otázky a naše příspěvky a zároveň chci poděkovat kolegovi Gambusovi a stínovým zpravodajům. Zejména bych se ráda připojila k tomu, co řekl pan Petrle. Zdravotnictví a zdraví je, je naprosto základní. Potřebujeme příslušné infrastruktury, pro zdravotnictví, což není možné bez vzdělávání, a protože i vzdělávání je důležitou pákou pro rozvoj. To, co jsem slyšela od kolegyň a kolegů, se jsme, domnívám se, již do zprávy zapracovali a cíle SDG musíme dodržet, musíme jich dosáhnout bez jakéhokoliv spoždění či výmluv musíme dosáhnout 0,7 HDP členských států za tímto účelem. Děkuji mnohokrát. Nyní dostane slovo kolega Gambus na ukončení rozpravy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, Pane místo předsedo, dovolte, abych znovu poděkoval za slova, která jsem si vyslechl v rozpravě, eh, v diskusi, kterou, v rozpravě, kterou jsme měli a eh, budeme hlasovat dnes v poledne. Eh, je třeba, abychom dosáhli neutrální Evropy, ale je třeba, aby nás doprovázela, doprovázely všechny zúčastněné strany. Aby Evropská unie, která vlastně je již lídrem a zůstala jim také, je třeba zapracovat to do agendy 2030. Ale eh, eh, je třeba, abychom nechtěli pouze všechno dosáhnout nějakým uspíšením. To, co řekl pan místopředseda, Kaněte, eh, místopředseda komise, ale také paní poslankyně, konis, eh, paní poslankyně Kaněte, nový parlament a nová komise budou odpovědní například za rámcový předpis o vodě ale nebude to pouze práce komise či pouze práce parlamentu. Musíme zabezpečit spolupráci na všech úrovních, protože máme omezené kompetence. Je třeba organizovat dialogy za zapojení regionální, lokální, státní i mezinárodní účasti tak, abychom dosáhli těchto cílů. Je třeba zaručit rozmanitost Evropy, ale také zapojení všech i na té nejnižší úrovni. Cíle SDEK jsou klíčem pro pocit sounáložitosti k budování Evropy a abychom přestali s tím, co děláte v Evropě, ale abychom mohli poukazovat na to, co už jsme učinili a na čem, v čem pokračujeme. Není to otázka, jak tady zaznělo, pravice či levice, je to otázka býti Evropany. Jsme odpovědní za naši planetu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Tím ukončuji naši rozpravu a záhy se bude hlasovat. A Teď budeme diskutovat o zprávě Kristofera Fielnera provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí. A hned dávám slovo paní Fielnerovi. Máte čtyři minuty. President. Děkuji, paní předsedkyně. Volný obchod je jedna z um, nejlepších způsobů, jak dostat země z bídy. Historie to prokázala přesně. Podívejme se na Nizozemí například. My jsme, ehm, když se občané stali obodným obchodním státem v 17. století, Švédsko začalo stoletý růst v letech, eh, v 70. letech 19. století. Eh, tyto zázraky nejsou jen v minulosti. Korea, Čína by se nerozvíjely takto, pokud by se neintegrovaly do světové ekonomiky. A to o tom je GSP, generální systém preferencí. To je um, taková koruna, takový vrchol evropské politiky, protože vlastně integruje země do světové ekonomiky a um, pomáhá jim z bídy. My v Evropské unii bychom měli uh, být pišní na naše programy. Je to štědrý program a dává hodnotu a škrtá tarify pro beneficienty. Také je štědrý vůči nejchudším zemím světa, které mají přístup bez cel na evropský trh na všechno, kromě zbraní. Největší, nejlepší část GSP, GSP je plus, který dává další preference těm státům, kteří se snaží o něco víc, kteří se snaží chovat lépe, implementují, ratifikují a dělají realitu z 27 mezinárodních úmluv od životního prostředí po práva pracujících. To je nástroj, jak dát další pobídky zemím, aby rostly a rozvíjely se způsobem, který je udržitelný, a z toho, maj, čehož mají prospěch všichni občané. Je to způsob, jak zajistit, aby bylo respektováno dobré řízení. Hmm. Vidíme, co by se mělo zlepšovat, co by se mohlo zlepšovat, v této zprávě. Eh, je nutné usnadnit beneficientským zemím získat vstupy z jiných zemí. což bude vyžadovat eh, změnu pravidel o zemi původu bychom se z tohoto dostali. Tento program to usnadní zemím integrovat se do globálních řetězců, ne, aby jim to stěžovalo, jako stávající pravidla někdy. Měli bychom zlepšit monitorování na místě a tady všichni mohou pomoci. Občanská společnost, ILO, relevantní orgány OSN, komise, ambasády členských zemí. Za třetí, měli bychom eh, zavádět, připojit i služby k KSP aby země mohly diverzifikovat i v těchto oblastech. Je tady precedent s, eh, s výjimkou pro služby FDC. Toto jsou priority pro eh, programy, aby byly více rozvojově orientované, pak jsou tady hlasy, které to ale ohrožují. Řekl bych, že tyto hlasy chtějí, aby beneficientské země měly příliš vysoké požadavky. Pokud například bude příliš mnoho požadavků se týče ochrany prac, pracovní sil, tak bude hrozit tarifní válka. A tyto země nejsou Norsko. Kdyby byly Norsko, tak by to nepotřebovali. Proto je lepší, aby byli méně chudí, než aby byli ještě chudší a ještě více, eh, více eh, pod tlakem. Dále eh, Rozhodnutí komise eh, zavést celá na Kambo, Kambodžu a Myanmar, to jede tímto směrem. To, to zpráva neodráží tyto obavy. Já doufám, že tento parlament bude řešit příští program GSP a nebude eh, poslouchat hlasy, které ohrožují eh, obchod pro, nebo cestu ob, obchodem k rozvoji. Děkuji. Paní Mimica má slovo na komisi. Vážení poslanci, ehm, inter výbor, zpravodaj Fionár, stínový zpravodajové, těm všem děkuji za práci a čas, který jste investovali do této zprávy o provádění nařízení všeobecných celních preferencí. Je to vítaná iniciativa ve chvíli, kdy posuzujeme stávající efektivitu GSP a jaké možná zlepšení bychom mohli přinést následnému programu GSP. EU již měla program GSP od roku 71. Primární cíl stanovený ve VTO a příslušné klauzuly byl vždy pomoci rozvojovým zemím v jejich snaze snižovat bídu a integrovat se do světové ekonomiky. Um, GSP Evropské unie prošla transformacemi, několika transformacemi. Velká reforma proběhla v roce 2012, tam byly tři hlavní cíle. Jednak přispět ke snižování bídy um, rozšířením exportu ze zemí, které to nejvíce potřebují. To bylo snížením počtu beneficientů a zaměřením preferencí na ty nejzranitelnější ekonomiky. A za druhé prosazovat udržitelný rozvoj a dobré řízení. My jsme zničili, zvýšili atraktivitu GSP+, monitoring, implementaci klíčových mezinárodních úmluv, vlasti lidských práv, práv pracujících, ochrany ekologie a dobré zprávy. Lepší ochrana Eh, evropských finančních zájmů. Tady je, by byl změněn mechanismu záruky, aby byl dostupnější pro evropský průmysl. Nyní máme pět let implementace nařízení GSP a jsem rád, že Evropský parlament a komise celkově sdílí hodnocení, že GSP, nařízení GSP, úspěšně plní své cíle. Export z více zranitelných ekonomik se významně rozšířil, což může přispět k eliminaci bídy. GSP a GSP Plus také přispívá pozitivně k podpoře lidských práv v beneficientských zemích. My souhlasíme s vaším názorem, že obchodní politika, včetně GSP, musí být součástí úsilí EU eh, boji za och, hodnoty, jako je demokracie, lidská práva, právní stát. Obchodní politika to nedokáže sama. My chceme zajistit koherentnost mezi veškerou externí politikou EU. Například G, dialog GSP plus bilaterální um, dialog o lidských právech, se navzájem posilují, čímž zvyšují páky EU, jak prosazovat pokrok. Um, zpráva komise o implementaci potvrzuje pokrok ve všech beneficinských zemích. Nicméně mnoho problematických otázek zůstává a my budeme i nadále spolupracovat s beneficientskými státy. Já chci zmínit jednu věc, která je pro nás velmi důležitá, to je transparentnost v obchodní politice. V implementaci nařízení GSP vyvíjíme značné úsilí mm, pro zajištění transparentního inkluzivního procesu. My konzultujeme občanskou společnost v EU i beneficientských zemích to pravidelně a vždy jsme otevřeni jejich vstupům, kterých si ceníme. Ne vždy sdílíme jejich názory o tom, jaké ehm, kroky bychom měli přijmout. Nemělo bychom se eh, to drážet v tom, že bychom naslouchali veřejné občanské společnosti. Komise nebude váhat převzít zodpovědnost, pokud dojde k závažnému systematickému porušování základních práv. Naše kroky ve vztahu ke Kambodži a Myanmaru jasně ukaz, to jasně ukazují. Z tohoto hlediska souhlasím, že omezení GSP musí být um, to poslední, tedy ten poslední krok. Musíme začít pracovat na novém programu GSP, který začne platit až přestane platit ten stávající v roce 23. Jak jsme viděli ve střednědobém hodnocení tohoto nařízení, tak to celkově dobře funguje. A to by mělo být východisko. Vaše zpráva rezoluce obsahuje několik návrhů, které budeme pečlivě zvažovat. Příští krok je spustit hodnocení do podu, které by pomohlo naší práci na novém nařízení GSP, včetně širokých veřejných konzultací. My samozřejmě spoléháme na úzkou spolupráci s vámi v tomto důležitém tématu. Děkuji, pan komis. Teď má slovo pan Brondo Benife na minutu. Grazie. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Co se eh, respektování lidských práv a demokracie, to není nic, co můžeme považovat za automatické. Musíme to posilovat všemi prostředky, které máme. Evropská unie je hlavním prosazovatelem lidských práv na světě v rámci své eh, obchodní politiky. Toto musíme také zaručovat. Co se týká GSP, Evropská unie dává eh, zranitelným zemím možnost exportovat do Evropy bez placení cla. Máme tady, eh, je to opatření na podporu úmluv o lidských práv, právech a životního prostředí. Chceme zlepšit situaci lidských práv v těchto zemích. Ale v několika případech eh, kde došlo k vážnému porušení lidských práv, ta uni- eh, Evropská unie toto preferenční zacházení pozastavila. A teď musí proběhnout proces konzultací a proces pravidelného monitorování Evropské unie Eh, eh, monitorování těch států Evropskou unii. Je potřeba eh, tyto případy, kdy GSP bylo pozastaveno, pečlivě sledovat. A teď dostávají slovo poslanci za jednotlivé politické frakce. Nejprve pan Fisas a Excel na minutu. Děkuji vám. Obchodní politika Evropské unie prostřednictvím všeobecných celních preference podporuje trvalý udržitelný rozvoj a také podporu lidských práv v zemích s nejzranitelnějšími ekonomikami světa. Jako to píše zpravodaj Fjellner, eh, GSP přineslo Eh, užitek příjem, zemím příjemcům, ale i Evropské unie. Kromě toho se ukázalo, že GSP hraje významnou roli i v podporování lidských práv, mezinárodních, pracovních práv, ochrany životního prostředí v zemích, které jsou příjemci. Ale nesmíme zapomínat na to, že v určitých případech navýšení vývozu vyvolalo nežádoucí důsledky pro sociální vývoj v těch zemích. A rád bych řekl, že všeobecné celní preference by měly být doprovázeny reformami, promiňte, a plněním mezinárodních úmluv. Děkuji vám mnohokrát. A teď za socialisté demokraty paní Rodríguez Piněro na minutu 30. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, děkuji panu zpravodaj za jeho vynikající práci. Já hájím stoprocentně systém všeobecných celních preferencí, protože podporuje obchodní politiku, ale také trvale udržitelný rozvoj v těch nejméně rozvinutých zemích protože místo to je to lepší, než uvalit cla na tyto země, je podpořit eh, systém všeobecných celních preferencí, které doprovázejí snahy o lepší pracovní příležitosti, o lepší Eh, životní prostředí, o boji proti korupci, o pomáhání vymícení chudoby. Ale ne, je to nedostačující, eh, protože vidíme, že v některých zemích dochází k velkým potížím, proto je třeba podporovat reformy v nich se konající a proto velice vítám návrhy, které jsou v této zprávě začleněné. Je nutné zlepšit efektivitu systému kontrolu implementace a zabezpečit, aby se stáhly koncese těm tam, kde dochází k závažnému porušení eh, předpisu, ale je třeba také zvýšit transparentnost našich podniků. Není možné připustit, aby se, aby se využívala menší ochrana zaměstnanců v jiných zemích a potom prodávat produkty tam vznikající v našich zemích za takřka nulových, nák, nulové, ná, nulových nákladů e, protože je třeba postarat se, aby se zlepšila nejenom trvalé nejenom systém preferencí, ale také trvale udržitelná ekonomika v těchto zemích. Děkuji mnohokrát. Mm, nevidím tady nikoho z Ekar, takže přijdeme rovnou na minutu 30 k paní Šáke. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane komisaři, kolegové. Náš systém GSP je klíčový příklad toho, jak využíváme svou hospodářskou moc, abychom vyvinuli tlak na ostatní země a zlepšili život tamních obyvatel. Zpráva, kterou dnes přijímáme, ukazuje, jak e, příjemci nebo poživatelé výhod ze systému GSP výrazně navýšili své vývozy do EU. Ale e, Takovýto preferenční přístup nesmí být považován za něco zcela automatického. Je totiž napojen na jasné podmínky, například co se týká zlepšování situace v oblasti demokracie, lidských práv nebo právního státu návaznosti na stále eh, represivnější chování kambočského šéfa eh, státu jsme se rozhodli dočasně zrušit obchodní preference pro Kambodžu v rámci eh, programu Všechno kromě zbraní. A to je krok, který mm, je hodný přivítání ze strany Komise členských států i SVČ při veškerém jednání s Kambodžou. Zároveň nesmíme váhat ani vteřinu, abychom e, spustili stejné, stejné kroky i pro Myanmar. E, zabíjení, systematické zavírání do vězení novinářů a tak dále, to znamená, že Myanmar si ty obchodní preference, kterých požívá aktuálně, nezaslouží. Jsem přesvědčena, že je důležité, abychom GSP využívali dobrým způsobem, ale abychom byli principiální v jeho používání, abychom maximalizovali náš globální vliv. Děkuji. Děkuji a teď za zelené má slovo paní Hautala na minutu. <laughs> Děkuji, paní předsedající. Nástroj GSP má obrovský potenciál, tak aby se zajistilo, že obchod a udržitelný rozvoj budou propojeny, ale efektivita systému GSP je spochybňována. Ten systém totiž nenutně zlepšuje socioenvironmentální podmínky, nenutně prosazuje lidská práva. Já jsem přesvědčená, že černobílý přístup eh, odebrání eh, celních preferencí od jedné celé země také není efektivní. Máme příklady jako třeba Myanmar nebo Kambodža. A řekla bych, že počet možností se musí rozšířit. EU by měla mít možnost cílit ne na celou ekonomiku, ale na konkrétní sektory v rámci nástroje GSP. Měla by mít možnost využít cílené sankce proti firmám, které porušují e, lidskoprávní nebo jiné závazky. Měli bychom mít možnost uvádět exportéry nebo firmy na černou listinu, tedy ty, kteří porušují lidská práva. Ptám se komise, jste připraveni zavést mechanismus pro stížnosti pro oběti Eh, jaksi podniků činných v EU v rámci kontextu GSP+. Děkuji. Děkuji a za, za GUE pan Šolc. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Malí, milí kolego Fjellnere, nejedná se o volný obchod, jedná se o férový a etický obchod. A myslím si, že ve vaší zprávě je příliš pozitivní obrázek. Před pěti lety při velké reformě systému GSP bylo navzdory velké kritice z mé frakce a z občanské společnosti škrtnuta řada zemí z preferenčního seznamu, které eh, podle Světové banky měly průměrný příjem a ze systému GSP Plus má dnes užitek pouze 8 zemí. Takhle rozhodně nezlepšíme svět. Musíme rozhodnit kritérium chudobou za kritériu dohodova, do, dodržování lidských práv. Komise musí ukázat, že Ona stáhne všeobecné preference také zemi, která porušuje lidská práva. A myslím si, eh, eh, že byste měli konat komise tak, jako jste konali eh, v případě Kambodži a Myanmar. Rok 2022 je doba, kdy vy, do, vyprší lhůta nového nařízení, starého nařízení GSP. To znamená, reformě se bude muset věnovat komise po volbách. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď za EFDD má slovo paní Begi na minutu. Grazie, president. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, je zásadní využívat obchod, abychom pomáhali rozvojovým zemím, ale musíme také chránit specifičnost EU. Eh, e Není přijatelné používat chudé země jako obrovské plantáže, vytvářet z nich v podstatě zdroj levných pracovních síl. Musíme zajišťovat také určitou sociální úroveň. Není možné, aby podniky z Evropy se eh, přesouvaly jinam, kde pracovníci pracují za pár euro za den. To neplatí jenom pro zemědělské produkty nebo průmyslové produkty, platí to také pro oblast respektování sociálních a environmentálních cílů je potřeba uvědomit si, že e, aktivace e, těchto opatření musí být okamžitá. V případě té e, rýže to trvalo pět let, než se něco stalo. To není možné, z toho musíme vyvodit důsledky. Děkuji. Děkuji, jsme jménem ENF paní Žame na minutu. Madame la présidente, mes chers collègues. Předsedkyně, vážení kolegové, je to 40 let, co očekáváme eh, tarifní preference rozvojových zemí od konference v Lome, aby se údajně eh, usnadnil eh, rozvoj těch nejchudších zemí. 40 let později všechny indikátory ukazují stagnaci, dokonce regresi ve všech oblastech. Tato ustanovení je vlastně taková morální záminka bývalých otrokářů. V Bangladáši bylo jasně řečeno, kdy v případě, kdy došlo k mnoha úmrtím, mm, továrny, eh, kapitál v eh, Bangladeži působí ilegálně, jejich vedoucí nemají žádné skrupule. Eh, tento systém je ten nákladný, neefektivní, katastrofální pro muži, ženy i děti a jejich práva. Ekonomicky je to absurdní. Tím jsme ukončili um, so, mm, tady řečníky za frakce a budeme postupovat dál. Um, pan Dat tento program je eh, program, eh, který EU eh, nabízí rozvojovým zemím. Je rozumné umožnit jim integraci do světového obchodu. Já jsem často propagoval obchod, nebo hm, nikoli pomoc. Výhody obchodu jsou trvanlivější než to, ty výhody, které vyplývají z poskytování pomoci. Ale, a tady je velké ale, EU používá tyto programy aby prosazovala svoji vlastní politickou agendu. To neříkám jenom já. EU samotné, um, komisaři pro obchod, kolegové, poslanci, jasně řík, a transparentně říkali, byli, říkali, že jsou pišní na toto. Jako ani Schake je ve svém dobrém, hezkém projevu. Jeden příklad. Sri Lanka nikdy nebyla bohatá. Utrpěla velice tvrdě tsunami v roce 2004. Bez ohledu na to EU krátce na to stahlo program GSP+. Z čistě politických důvodů. Jedním slovem. Bylo to hrozivé a Nesmí se to stát znova. Dále pan Lancini na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedající. SGP Plus představuje eh, celní pomoc pro rozvojové země. Je to pomoc, která má přispět ke zlepšení standardu lidských práv, udržitelného rozvoje a tak dále. Ovšem eh, řeší, musí se řešit také environmentální otázky, třeba nakládání s odpadky v těchto zemích. Je potřeba eh, zmínit také distorci, kterou eh, tento krok vyvolává u příslušných příjem, zemí příjemců. Je to takzvaná záchraná klauzule, která se pak v tom případě musí aktivovat. V případě, že země porušuje třeba lidská práva jako Myanmar a Kambodža, musí se zasáhnout. Ale tento proces je velice zdlouhavý, trvá často až pět let. V podstatě eh, na tom velice dlouhém seznamu těch zemí, které požívají výhod eh, tohoto systému, tak každá z nich může čelit potenciálnímu vyloučení, když se něco stane. Evropská unie musí podporovat své partnery jak blízko, tak daleko. Musí eh, pomáhat a nejen aplikovat velice složitá pravidla, kterým nikdo nerozumí. Potřebujeme zavést alespoň minimální standardy pro otázku životního prostředí a lidských práv. Jedině tak Evropě pomůžeme. Děkuji. Pane Maria, jste jediným řečníkem pro Catch the Eye, takže vám dávám slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Systém GSP, jinými slovy, systém všeobecných celních preferencí je systém, který má pomáhat rozvojovým státům, ale samozřejmě nadnárodní podniky velice rychle využili tuto příležitost. A e, teď se děje to, že se v podstatě outsourcují pracovní místa, neposkytují se žádné záruky na zdraví bezpečnost eh, lidí, kteří v těch zemích pro tyto podniky pracují. Je to jinými slovy forma sociálního dumpingu. Jde pouze o to, aby se produkty daly vyrábět co nejlevněji a pak se dovážely do EU bez cel a bez celních poplatků, což jinými slovy znamená nekalou konkurenci, nic jiného. A tento perverzní efekt eh, pak je ten, že oproti tomu, že to má pomáhat lidem v těch třetích státech, pouze to ty nejchudší tam tlačí ještě do, další, do větší chudoby a zvyšuje to profity nadnárodních firm. Takže jsme uzavřeli systém KZI a teď hlasování a teď má slovo pan komisař. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, děkuji vám za vaše komentáře během celé debaty. Obchodní politika společně s ostatními politikami EU bude přispívat k prosazování našich univerzálních a základních hodnot. K tomuto cíli jsme nadále zavázáni. A v tomto ohledu je GSP důležitý obchodní nástroj, který je navržen pro rozvojové země. Tím, že rozšíří jejich vývozy, přispívá k tomu, že jsou miliony lidí vyvlečeni z chudoby. Rovněž přispívá k prosazování lidských práv a udržitelného rozvoje. Komise společně s SCVČ bude i nadále úzce monitorovat a e, celou situaci a diskutovat s zeměmi příjemců. Rovněž budeme diskutovat o tom, jak můžeme zlepšit KSP v novém nařízení. A sem začleníme vaše žádosti a návrhy tak, aby tento nástroj mohl být i nadále silou dobra. Těšíme se na spolupráci s Evropským parlamentem na tomto vysoce prioritním obchodním nástroji. Děkuji. Děkuji a teď má slovo pan Fjellner. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji kolegům za dobrou diskusi. Vidím tady dva velké trendy. Máme tady jednak ty, kteří říkají, že tady nevidíme rozvoj, který si přejeme. Ehm, já je vyzývám, aby se přečetli statistiky. Máme stagnaci, že, že, že není rozvoj chudých zemí. Skutečnost je taková, že jsme nikdy v historii lidstva neměli tolik, tak málo lidí v absolutní bídě. Samozřejmě to tedy nesouvisí s pomocí. Jediný kauzální vazba je integrace do světové ekonomiky a mm, také řízení těch zemí, zpráva těch zemí. A to přesně řešíme tímto nástrojem. Druhá oblast, kde byly dlouhé diskuse, e, je samozřejmě, co s těmi, kdo se nechovají dobře. E, jsou tady ti, kteří říkají, že nic neděláme. A to není pravda. Sri Lanka je příklad toho, že ztratíte preference, pokud se nebudete slušně chovat. A v Myanmaru to je prokázáno také. A musíme e, si uvědomit jednu věc. Když, ten, když jsou ty státy mm, vyhozeny z toho systému, tak už ne, nefunguje ten systém. Vidíme to v historii, ale nevidíme věci, které se nestanou díky dialogu, díky tlaku, díky tomuto nástroji. Já bych tvrdil, že jsme zlepšili život a respektování lidských práv milionů lidí na svě- v tomto světě, čím jsme, protože jsme zabránili věcem, protože lidé chtějí zůstat v tom systému. Pokud je vykopneme příliš rychle, tak tu možnost ztratíme. Takže vyzývám kolegy, prosím, buďme tvrdí, posilme monitoring, ale netrestejme ti, kteří jsou již tak trpí represáliemi a aby nejsou chudší, než využijeme všechny triky v tomto nařízení a mm, podporujeme ty vlády, které se chovají lépe. Děkuji tím. Končíme tuto diskusi na eh, pořadu eh, jednání o rozpravě při porušování lidských práv, demokracie a právního státu podle článku 135. Budeme pokračovat v situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu. Paní Hautala, prosím. Hautala. Máte mikrofon? Je velmi důležité, že Evropský parlament řeší zhoršující se situaci demokracie v Kazachstánu, protože to je země, kde má která podepsala posílené partnerství a dohodu o spolupráci s EU a tato dohoda má eh, zajistit širší rámec pro silnější politický dialog. Není pochyb o tom, že mm, lidská práva za principy udržitelné ekonomiky, eh, tržní ekonomiky udržitelného rozvoje jsou mm, prioritami. Je mnoho obětí politicky motivovaných obvinění, mnoho politických vězňů tam. Dochází k mučení ve vězení, a my jako Evropská unie musíme reagovat na zhoršování situace. Také musíme řešit situaci aktivistů, e, jsou jejich jména v naší společné rezoluci, Nurbek Kušabajev a Amin Jele Usinov byly propuštěny v květnu podmínečně v roce 2018, ale byly zaká, jim zakázána odborová činnost, což není možné zemi. Musíte skončit, paní Houtalo. <laughs> Pan Demesmaker má rovněž slovo na minutu. Děkuji vám. Jsem potěšen, že Evropský parlament se zaobírá touto záležitostí mm, porušování lidských práv v Kazachstánu. V roce 2016 jsme uzavřeli dohodu o posíleném partnerství s Kazachstánem kde je zakotveno také respektování státu práva a sekce o lidských právech, ale znovu a znovu eh, eh, jsme konfrontováni se svědky z Kazachstanu, kteří říkají, eh, jak se to nedodržuje, jak dochází k zastrašování, vězenění, mučení, zadržování nezákonné to znamená, že mnoho lidí bylo zbaveno svobody režimem. Máme Bax Vokajeva, e, e, Muka Šatykajafa, e, kteří byli rovněž začeni. A my jako parlament, když naše delegace jela navštívit kazachský parlament, bylo zakázáno, aby se s námi aktivisté sešli. Eh, a proto je eh, tak, proto se tak zastrašují stále protivníci režimu. Eh, prosím, snažte se dodržovat vaši řečnickou dobu. Teď má slovo pan Šelc na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jedno z centrálních poučení zhroucení se socialistických společností před 30 lety, že sociální a politické a lidská práva spolu eh, jdou ruku v ruce a pro jejich záruku je třeba posílit vládu státy práva, demokracii a svobody. To platí všude, protože demokracie a možnost lidí a občanských společností účastnit se rozvoje společnosti musí být všude povoleno. Je politování hodné, že v posledních letech se tak zhoršila situace eh, pro ty, kteří bojují o lidská práva. Máme tady extrémní případy politického zastrašování, věznění a mučení a nespokojenost obyvatelstva a četné zprávy, které máme o těchto projevech, ukazují, že lidé touží po demokratické společnosti v jejich zemi. A proto je třeba aby eh, velice rychle se skončil, skoncoval s politickým pronásledování, s pronásledování politických odpůrců. Děkuji, teď má slovo pan Klinc. Děkuji mnohokrát. Po zhroucení Sovětského svazu byl Kazachstán vyhlášen nezávislým státem. A s tímto rozvojem spojovali občané této země naději, že se tato země bude rozvíjet demokratickou cestou po mnoha letech autoritářské vlády. Ovšem základní práva a mm, možnost svobodně se vyjadřovat, e, možnost, aby všechny, všichni občané mohli e, se rozvíjet ve svobodě a v demokracii, ale všechny tyto naděje nebyly splněny. Ani jedna z nich, Kazachstán, Eh, eh, země, s níž jsme v prosinci roku 2015 podepsali posílenou dohodou o spolupráci, ještě jednou jsme posílili nezbytnost dodržování lidských práv a základních demokratických práv a vláda státu práva není dodržována. Tři roky po této dohodě, po jejím podpisu, musíme konstatovat, že se situace nezlepšila, naopak se zhoršila. Nevinní lidé jsou zadrženi, mučeni, vězněni, neexistuje možnost svobodného svobodného vyjadřování a političtí protivníci jsou pro pronásledováni. Proto jsem velice rád, že poslanci Evropského parlamentu napříč různými frakcemi se domluvili na společném usnesení, aby se něco v této věci už konečně stalo. A děkuji, teď má slovo paní Gomeš na minutu. Děkuji mnohokrát. ukazuje to, že na hloupost systému Azerbajeva, kdy je, se jedná o totalitní systém. Komise a policie um, nás chtěli kontaktovat, tedy a požadovali, aby byli propuštěni lidi, kteří jsou uvězněni, eh, aktivisté v oblasti lidských práv, kteří požadují, aby všichni byli eh, propuštěni, jak Mukhtar Skaber, který přišel o život. A jsou tam ještě další osoby, které eh, působily v pro demokratickém hnutí v Kazachstánu. Prostě všichni ti, kteří mm, manifestovali a prezident prostě zasáhne. Je to země, která potřebuje reformu. Nemůžeme pokračovat s takovými dinosaury, kteří již eh, kteří vlastně brání demokratickým reformám, stabilitě Kazachstánu. Pan Zdrojevský na jednu minutu. Hmm. Trialog pokračuje. A proto jsem tady já, místo Rosette Thun, která je spoluautorkou stávající rezolutě. Máme tady 16 doporučení. Nemůžu mluvit o všech, ale chci upozornit na ty nejdůležitější. Rezoluce vyzývá kazachstánskou vládu, aby implementovala především to, co řekl eh, zástupce OSN, aby eh, eh, kazachstánská vláda zastavila Eh, své volné zatýkání, represálie obránců lidských práv a také vyzývá vládu, aby revidovala změny mediální zákona zavedené v letošním roce. A nakonec článek 174 trestního řádu, tak, takzvané podněcování ke eh, národnímu, národnímu nesouhlasu. A tady ten článek se zneužívá. Děkuji a panu Zdrojovskému. Vítám vás jménem socialistů a demokratů, paní Julie Ward, prosím. Za prvních pět let jsem mm, se angažovala s kazastánskou občanskou společností byla jsem solidární s obhánci lidských práv a seznámila jsem se se špatnou situací v oblasti lidských práv. Bylo tam mnoho znepokojivých případů. A Abdul vlastně, Somájev byl odsouzen na tři roky, prostě protože online zveřejnil kritiku vlády a jeho manželka Ega, Egel Akbadajeva, matka čtyř dětí, je persekuována ve stejném případě. Jsem velmi zklamaná, že závěrečná rezoluce, o které budeme hlasovat, neobsahuje její jméno, protože její případ je stále otevřený a je stejně relevantní jako ostatní. Mezinárodní pozorovatele, kteří toto monitorují, jsou vyháněni orgány bez odůvodnění, stejně eh, jako v případě Valery Laftušenka a dalších. Um, Malik Kanzelájev, eh, eh, pracovnického soudu, jsou trestáni, pokud se neřídí příkazy. Andres Abisat, čtyři roky ve vězení, Almaco Mergarov, Kenzbek Abišev, eh, odsouzení na 8 a 7 let vězení pod záminkou boje proti extremismu. Těm všem se musí dostat spravedlnosti. Děkuji jménem EFDD Pan Nathan Jill, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento parlament má mandát a odpovědnost vůči svým občanům a musí být majákem Kazachstánu a sousedům. Odpovědnost ale je v rukou nevolených byrokratů. I když lidská práva občanů Kazachstánu nelze umenšovat, máme eh, mnohem naléhavější záležitosti eh, hned na našem Prahu, Ukrajina, kdy eh, bezpečnost a prosperita e, závisí na zemích, které mají asociační dohodu s EU, které potenciálně mohou vstoupit do EU. Zprávy organizací pro lidských práv upozornějí na výzvy demokracii, kdy volby jsou pod tlakem nezávislé mm, televizní kanály také. Pokud nemáte svobodný tisk, nemůžete mít svobodné volby. Já podporuji rezoluci o svobodě tisku na Ukrajině, podepsal to 40 poslanců ze všech frakcí, ale byrokracie EPP to zablokovala. Doufám, že to neudělají, až se to bude znovu prezentovat ve Štrasburku. Musíme vyslat signál na Ukrajinu a světě, světu, že potřebujeme svobodu tisku. Děkuji. Děkuji nyní Catch the Eye. Pan Ignacio Faria, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Kazachstán byl zemí, kde, eh, s kterou jsme podepsali posilnou spolupráci, ale není možné tady zabezpečit bezpečnost občanů. Máme tady řadu aktivistů, kteří jsou pronásledováni eh, stejně tak jako komunita LGBT eh, a eh, pan prezident Nasarjev pronásleduje odborářské aktivisty a mm, také postupuje nezákonně pro něj tisíce tisícům jiných občanům. Snaží se omezit náboženské svobody menšin jako křesťanské menšiny například a e, dokonce aplikuje také mm, tresty pro jiné náboženské menšiny. A je třeba, aby Kazachstán začal plnit Eh, to, co podepsal v naší dohodě a osvobodil také politické vězně. Pan Juan Fernando López Aquilar. A děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Mimico, myslím si, že toto je velice specifický příklad, kterým se zaobíráme, když hovoříme o porušování lidských práv v Kazachstánu, s nímž máme podopsanou posílenou dohodu o spolupráci, partnerskou spolupráci smlouvu, která měla zlepšit spolupráci této ohromné středoazijské země s Evropskou unii. Ale eh, prezident, který vlastně eh, se chopil moci po rozpadu Sovětského svazu, stále pronásleduje opoziční síly. Funguje to stále jenom rodinný klan prezidenta, mezi nimi Buchtar Sajev, který byl předmětem specifického zkoumání výboru, vyšetřování pro výboru pro lidská práva OSN mm, a snaží se zbavovat se opozičních vůdců. Eh, případ Zajeva je do nebe volající, protože eh, demonstruje stále mučení, porušování lidských práv, ale přitom OSN vyslali naprosto jasný signál, že třeba se těmito případy zaobírat. Děkuji mnohokrát a nyní další. Pan Notis Marias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych řekl, že z naší debaty je jasné, že máme velice vážný problém co do dodržování lidských práv v Kazachstánu. Je to jedna ze zemí, která chtěla uniknout ze sovětského vlivu, ale bohužel nějak nedošlo k té demokratické transformaci, kde by občané mohli svobodně fungovat a kde by jejich demokratická práva byla řádně chráněna. A přesto Západ si, mm, jak si našel cestičku do těchto zemí, protože se jednalo vlastně o takový, takovo, tak, takový nový, takovou novou příležitost pro zejména nadnárodní podniky, které tam mohly výrazně začít vydělávat. A to bylo vlastně brzdou demokratické změny v těchto režimech, protože zde jsou ty nadnárodní podniky a tím pádem my musíme postupovat velice opatrně. A to je, tak říkajíc, ta druhá strana té mince. Musíme se zaměřit na rozvoj demokracie. Nejen na to, abychom dávali volnou ruku nadnárodním korporacím. Děkuji. Děkuji. Pan Kastaldo, prosím. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedající. Kazachstán to není jen jedna z největších zemí na světě, je to také jedna z nejbohatších kulturně, historicky a tradičně. Jsou tam pacifistické, eh, pacifistické dějiny mezi jednotlivými etniky v této, v této zemi. Bohužel dnes se tento pacifismus rozpadá, protože dochází k různým násilným zákrokům. Um, a e, nenávisti mezi jednotlivými skupinami společnosti vyvolávané vládou. Například komunita LGBTI je persekvována bez jakéhokoliv opodstatnění. To už od roku 2017, e, kdy, od kdy sledujeme, že tisíce lidí jsou hnány před soud e, z neznámých důvodů. Vyvrcholilo to 10. května loňského roku, kdy jsme toto viděli na vlastní oči. Například bloger Kašimi, který byl násilně zavřen do psychiatrické léče léčebny kvůli svým příspěvkům na sociálních sítí eh, což vůbec neodpovídá kazašskému trestnímu řádu ani ničemu takovému. Vyžaduje si to posílenou spolupráci s Evropskou unii, musíme zajistit fungování právního státu, to je zásadní a musíme zajistit respektování svobody a lidských práv. Děkuji vám. Děkuji Děkuji vám. Pan Sean Kelly. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Toto usnesení se týká složité lidskoprávní, demokratická a právně státní situace v Kazachstánu. Nový trestní zákoník um, utáhl šrouby eh, opatření, která se podnikají proti aktivistům, politikům a politickým oponentům. Omezuje se svoboda vyjadřování, objevují se stále častěji dlouhodobé testy nepodmíněného odnětí svobody, e, používá se mučení, vyvíjí se psychologický tlak. Používání sociálních sítí je e, důsledně řízeno a omezováno. E, uživatelé sítí a těchto služeb jsou odsuzováni k trestům nepodmíněným a dochází k náhodnému svévolnému zatýkání. Proto volám a potom, aby Kazachstán tuto legislativu změnil, zejména aby z trestního zákonníku odstranil ty případy e, trestní stíhatelnosti, které jsou politicky motivovány a vyzývám k tomu, aby se přiblížil evropskému právnímu systému. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, tím jsme vyčerpali vystoupení jednotlivých poslanců a tím se dostáváme k závěrečnému vystoupení kama komisaře Mimici, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a vážené poslankyně. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost diskutovat lidskoprávní situaci v Kazachstánu. Jak víte, dohoda o posílené spolupráci a partnerství EU-Kazachstán byla ratifikována již 25 členskými státy. A ta poskytuje EU a Kazachstánu solidní rámec, jak dále prosazovat naši spolupráci. Její plná ratifikace nám umožní nadále posilovat e, naši spolupráci také v oblasti lidskoprávní. Navážeme tak na již existující pravidelný dialog s Kazachstánem. Lidskoprávní dialog a podvýbor pro spravedlnost a záležitosti vnitra na konci loňského roku diskutovali význam nezávislé justice a legislativních sil, tak abychom zajistili efektivitu ústavních mechanismů kontrol a pojistek. A chceme zajistit také nulovou toleranci vůči mučení a zajistit nezávislé monitorování vězeňských zařízení. Při té příležitosti Evropská unie rovněž zmínila své obavy co se týká nezávislosti médií, svobody projevu a svobody združování eh, a schromažďování. I nadále je důležité, aby Kazachstán podnikal další kroky pro další posilování pozitivního prostředí pro občanskou společnost, pro zastánce lidských práv, pro právníky, odboráře a novináře. Velice pečlivě lidskoprávní situaci a související rozvoj v Kazachstánu sledujeme, včetně co se týče eh, nového zákona o odborových svazech a co do jeho kompatibility s umluvami Mezinárodní organizace, organizace práce, humanitárními standardy a řešíme také dopad tohoto zákona na, lid, na občanskou společnost co do financování nevládních organizací. Výbor pro spolupráci se v lednu shodl, že evropská delegace, respektive delegace z EU a kazašské orgány budou podnikat následné kroky k určitým obavám, které zazněly a to se teď také děje. Právní stát zůstane klíčovým prioritním sektorem evropské podpory v Kazachstánu prostřednictvím nového programu pro právní stát pro střední Asii, který bude spuštěn v roce 2019. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme mnohokrát, pane komisaři. Bylo předloženo šest návrhů usnesení ke konci debaty. Máme tady návrh e- zelených ECR, GUE, ALDE, socialistů demokratů a EPP. Tím je debata uzavřena. Hlasovat se bude dnes. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je Irán, zejména případ obhájců lidských práv. Máme šest autorů, to, tohoto usnesení. Začneme tedy právě jimi a jako první dostává slovo Bodil Valero. Jedna minuta. Děkuji. My jsme si plně vědomi, že režim v Iránu nerespektuje lidská práva, svobodu projevu, vyznání, združování, eh, schromažďování, ehm, ekologickou ochranu, což je pro nás samozřejmé. Když jste v Iránu, tak vám hrozí eh, tvrdé rozsudky. 270 mm, lidí bylo popraveno, především to hrozí ženám. Jsou filmové klipy, kde existují, kde lidé eh, si sundávají hijab a mávají s ním na eh, holi, což je takový symbol ženských práv. Mnoho těchto žen bylo zatčeno, uvězněno. 112 ženských aktivistek bylo zatčeno, mnoho z nich Eh, svědčí o eh, mučení. Hmm. Těch, kteří eh, obhajují lidská práva, často končí ve vězení. Je skutečně naší odpovědností zajistit, aby ženy žily ve svobodě. Nemůžeme nečinně přihlížet, když se dějí takovéto věci žen byla odsouzena k 360 dnům ve vězením a 168 ranám byčem. Děkuji. Nyní má slovo paní Ernst. Um, já jsem se seznámila s Nasrin Sotudeovou, která dostala cenu mm, v 2012, tehdy byla propuštěna, teď je ale zase za mřížemi, stejně jako mnoho dalších. 38 mm, k vězení, 148 eh, ran byčen, to je obrovský sandál skandál. To je eh, útok eh, na naše zájmy, na eh, lidi, kteří patří k nám, kteří se zasazují o svobodu a proto to první, co požadujeme, je propuštění se tude A nejenom jí, ale dalších aktivistů, lidé, kteří demonstrují za sociální práva, lidé, kteří z etnických, náboženských důvodů sedí za mřížemi, nebo žurnalisty, ti musí ven z vězení. Musíme neustále otevírat tuto otázku, nesmíme polevit. A ještě jedna věc, v této situaci, kdy to zase eskaluje, eh, to porušování lidských práv, tak v této situaci parla, meziparlamentní delegace s Iránem je v, je v podstatě pozastavit, protože ta, už nezasedá od roku 2018. To je skandál, je to hamba pro náš parlament. Děkuji. Děkuji paní Ernst. Paní Maritě Scháke má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, komisaři, vážení kolegové. My v Evropském parlamentu jsme eh, dostali Sacharovovu cenu um, právničce pro lidská práva paní Satude, která uh, velice aktivně obhajuje Mm, obyčejné Irance v mnoha případech, kdy nejsou respektována lidská práva. Ona byla právničkou mnoha žen, kteří protestovali povinnému nošpiči, povinnému nošení hijabu, než byla Nasrin Satude znovu uvězněna a dostala šílenou, ten šílený trest, trest 38 let ve vězení a 148 ran byčem. To je skutečně nelidské, neakceptovatelné. A vysoká představitelka Morgerine by veřejně měla se připojit k našim výzvám k okamžitému propuštění Nasrin Sotude. Myslím, že posedlost islám České republiky a jejich justičních orgánů na Srinca Tude. Jejich snaha ji umlčet by nás měla jenom podpořit abychom vyslechli, co zastává univerzální práva pro Irance. Ona si zaslouží naši neochvějnou podporu. Děkuji, pan poslanec Vajid Khan. Pane předsedo, lidská práva a Mm, aktivisté, kteří obhajují, jsou každodenně zatýkáni za to, že dělají kampaň za práva pracujících proti trestu smrti, ekologii. Jsou persekuováni novináři, jejich rodiny. Ehm, ehm, e, e, občané EU a Iránu jsou za, začeni bez e, trestu. Ne, ne, ne, Venisu dostala dlouhý rozsudek trestu odnětí svobody Stejně tak ti, kteří si, na veřejnosti sundali hijab. Ehm, režim dělá exemplárně trestá srin. Ehm, já vyzývám iránské orgány, aby propustili ehm, všechny ostatní aktivisty, kteří byli zatčeni bez soudu. Nemůžete potlačit všanskou společnost, nemůžete potlačovat myšlenky, když to celý svět sleduje. My budeme podporovat Iránce, kteří chtějí demokracii a svobodu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Charles Stanok. Pane předsedo, mm, hrozné eh, na situace v oblasti lidských práv je známá nevládní organizace, žurnalisté čelí rutinnímu represálím a všechny skupiny, kteří, jsou, kteří mírově protestují proti krokům brutální vlády. Je to porušování všech základních svobod schromažďování i projevu. I svoboda vyznání je potlačováno, jak ukazují je přetrvávající persekuce křesťanů, bahajistů a dalších. V posledních měsících se zintenzivnila systematická kampaň Eh, proti křesťanům, kteří jsou často násilně vyslýcháni jenom proto, že mírově tedy eh, projevují svoji víru. Práva žen jsou také omezována v té zemi. Nejmírnější disent je trestan. V roce 2019 bylo zatčeno 39 žen za to, že nenosili hijab Počet poprav je velmi vysoký, Popravy, počet poprav je 273 za rok 2018. Revize eh, zákona proti na, drogám eh, vedly tedy ke zlepšení, eh, k snížení po, počtu poprav. Je to režim, který bere svým lidem práva a často je tlačí do chudoby z důvodu mezinárodní izolace. Takže tento parlament skutečně musí odsoudit tento režim. Už dlouho to dělá, ale do posud došlo k velice omezeným změnám. Děkuji pan Tanok, pan Tune Kelam, také minuta 30. Irán je jedna z prvních zemí, kde, co se týče svobod a práv občanů, minulý rok Irán byl druhý na světě, co se týče počtu pokurach, 273. Můžeme přidat další případy, kdy e, e, oficiálně začený člověk spáchal sebevraždu. Desetitisíce lidí minulý rok se postavili proti nárůstu životních nákladů, nevyplaceným zdám, korupci, e, represáliem proti práv menšin. Obvinují režim, že plítvá penězi na vojenské vybavení, zatímco obyčejní lidé trpí dříve, více než dřív. Mě nás zajímá především Nasrim Satude i její manžel Reza Kondem, kteří byli v lednu odsouzen na 6 let, protože protestoval proti nošení hijabu zatýkání odborářských aktivistů Marian Ekbady Monfaret, kteří strávili 9 let ve vězení za tzv. činnosti proti Bohu. My vyzýváme iránskou vládu, aby propustili všechny obhájce lidských práv, vězně svědomí, žurnalisty a další. Ano, ještě jednou vyzýváme iránské orgány, aby změnili své chování. Kerem Bree ehm, e, ví, že režim nemůže přežít za těchto podmínek. A proto vyzýváme vysokou představitelku, aby respektování lidských práv bylo podmínkou pro další. E, řečník byl přerušen. A teď za EPP má slovo pan Preda, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, Od souzení nositelky Sacharovovy ceny e, vyvolalo rozhorčení mezinárodního veřejného mínění. Kolegové už hovořili o tom trestu neuvěřitelném. Eh, ukazuje se, že tedy eh, vláda iránská zvyšuje eh, utlačování aktivistů a obhájců lidských práv. Má skupina iniciovala ostatně slyšení eh, týka, eh, na výboru, podvýboru pro právo týkající se zadržení osmi ekologických aktivistů. A já bych trval na tom, že respektování lidských práv se musí stát skutečně středobodem našich vztahů s Iránem jak to řekl také pan komisař Mimica, mohl to, ten, ať to prosím vyřídí vysoké představitelce. Eh, my jsme žádali také, aby okamžitě naléhavě byla poslána ad hoc podskupina výboru DROA do Iránu. Děkuji mnohokrát. Pan Fleckenstein, nevím, nevidím, je tady. Nedorazil včas, takže dostane slovo další řečník a to je Christian Belder za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Před 40 lety Islámská Iránská republika eh, nás staví před absurdní otázky. Jaká bezpečnostní národní politika se provozuje v Iránu eh, ve jménu Boha, ve jménu náboženství Boha. Jsou tady falešná obvinění eh, proti Iránčanům, kteří hájí lidská práva. Křesťané jsou pronásledováni a my musíme hovořit zcela jasně z Evropské unie, musíme odsoudit postup iránských úřadů. Perský eh, eh, Například v Nizozemsku máme eh, případ uprchlíků, kteří nemohli, křesťanských, kteří nemohli chodit svobodně do kostela.

dámy a pánové věci pravými jmény teheránský režim je režim zločinný. Děkuji, vám, pane Štětino. Anders Vistisen má slovo. Děkuji. Irán je stát teroru. Je to stát, který prosazuje teror i zde v Evropě i ve své vlastní oblasti. Je to primárně však také stát, který páchá teror na svém vlastním lidu, na svých vlastních obyvatelích. Environmentální aktivisté, odboroví aktivisté, náboženské menšiny, anebo prostě jenom lidé, kteří řeknou něco kritického o tamním režimu. Irán bohužel je jedna z těch zemí na světě, které neustále bojují o prvenství na seznamu zemí e, ničících lidská práva. Pakliže my říkáme, že máme politiku pro takovéto země, tak se ale musíme brát vážně a musíme proti Iránu zakročit. E, obávám se však, že komise se až příliš soustředí na to, aby se s Iránem dohodla. Například v otázce jaderných dohod a tím pádem akceptuje ten teror, jaký Irán šíří. Pojďme sankce využít jako efektivní zbraň i vůči této zemi. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Dostáváme se k proceduře Catch the Eye. Pan Jiří Pospíšil má slovo jako první

Tím více říkám, že EU musí hlasitě bránit lidská práva v Iránu. Eh, lidé, kteří bojují za základní práva, jako ženy, které se každý den schází s bílými eh, šálami a bojují proti povinnému hijámu. Když Afet navštívil Irán v loni, v únoru, tak jsme byli konfrontováni s e, eh, začením ekologického aktivisty Kabula Saida Ayemi. To bylo skutečně neuvěřitelné. Proti nám. Ona je, eh, dostala Sacharovovu cenu. A mnoho lidí tady eh, to říkalo, mnoho lidí trpí v Iránu, to nemůžeme tolerovat. Odsouzení na Srin Satudech je urážka vlastně iránské civilizace. Je to neuvěřitelné, nemůžeme to akceptovat. Frederika Mogherini to musí jasně říci. Děkuji, Ana. Pan Demesmaker. Nasrin Satudé. Hmm. Právnička lidských práv byla obětí začín nemohla opustit zemi, Irán je velkým vězením, Nasrin byla odsouzena na 38 let a kromě toho byla odsouzena k 48 ranám. 38 let, 148 rán byčem. Prostě proto, že se zastala žen, které protestovaly proti povinnosti nosit hijab. Tak to takto byli aktivisté odsuzovaní již leta. Rostoucí represálie v Iránu eh, skutečně nejsou k smíchu. Proč je Irán eh, stále nehoráznější, protože jim to prochází. Oni mohou zatýkat své oponenty. Mm, pokud jim jasně neukážeme, že to má důsledky, tak se nic nezmění. Děkuji vám, pane Demesmákře. A teď dostává slovo Fabio Massimo Castaldo. Děkuji vám, pane předsedo, milí kolegové. Eh, Nasin eh, Sutrody eh, byla odsouzena k 38 letům vězením a 148 ranám byčem. Je to nositelka Sacharovovy ceny definice obránkyně lidských práv a její zadržení právě kvůli tomu, že byla, že, že se zasvětila těmto aktivitám, prostě je ostudný, je to nepřijatelné a lze to vysvětlit jedině v kontextu eh, neomezeného zastrašování novinářů a aktivistů, eh, kteří jsou osuzováni jenom za to, že se odváží vystoupit proti režimu. Nasrin stejně jako ostatní, kteří jsou ve vězení, mají naši podporu. Máme před sebou velice důležitou eh, práci v politické oblasti eh, prosazení eh, té dohody, té jedené dohody, ale vzhledem k tomu do nebe volajícímu porušování lidských práv musíme být na poplach, musíme spolupracovat s Teheránem, ale to nám nesmí bránit, hledat jasná slova a hovořit jasným hlasem proti věcem, které jsou zcela nepřijatelné. Děkuji vám, Fabio, a teď pan Zdrojevský. Nezabývám se Iránem, ale zabývám se problematikou bezpečnosti a z toho důvodu jsem eh, se zúčastnil pozorovací mise během voleb v Pakistánu nebo rozpravy o Afghánistánu. Dnes eh, mě nejvíce trápí nedostatek eh, souladu mezi různými dokumenty a debatami. Připomenu, že v úterý jsme debatovali o Afghánistánu a při té příležitosti i o Iránu a i o Pakistánu. Z jedné strany je tady bezpečnostní hrozba, z druhé strany pak, se strany Pakistánu jsou tady imigrační procesy procesy. Dnes se tady bavíme o lidských právech o přílišném používání různého, různých e, ustanovení trestních práva vůči e, v obyvatelstvu Iránu, vůči ženám, vůči e, aktivistům. Aby politika parlamentu byla účinná, stejně jako politika Unie, musíme být eh, odhodlanější, musíme eh, mít více koherentní eh, ty dokumenty, které dáváme jednotlivým vládám a musíme také být, si, být lépe provázaní v, tě, v tom svém vystupování, čili musíme být více odhodlaní a více koherentní. A na to apeluji. Děkuji. A teď Julie Ward. Situace eh, tiskové svobody v Iránu je eh, velice problematická a zejména mi eh, eh, leží eh, na srdci novinář britského vysílání v Peršně, který se stal tečem proseku, mm, mm, persekuce iránskými úřady. Začalo to v roce 2009, když byla spuštěna satelitní televize, ale nedávna opatření ji vyhrotila, tuto persekuci proti těm novinářům a jejich novinám, jejich rodinám Jedná se zejména o eh, postihy eh, žen, eh, zaměstnankyň a jejich rodin. Mm, výsledky Iránu v lidských právech žen jsou velice špatné odsouzení eh, Nasrin eh, na 38 let do eh, vězení a 148 ran byčem je mimořádně odporné a hm, je to výsledkem jmenování nového tvrdého šéfa soudnictví hm, zastrašování, zatýkání a persekuce proti aktivistům v oblasti lidských a pracovních práv ukazují, že stát bude reagovat stále tvrději Děkuji vám a nyní eh, Jose Nasiofaria. Děkuji, pane předsedo. Již mnohokrát za na plénu jsme hovořili o nedostatku demokracie, nedostatku respektování lidských práv a těch krutostí proti lidskosti, kterých se dopouští režim ajatoláhů. Ten režim je represivní v Iránu a Ovšem Irán je velice silnou možností a pronásleduje obrovské množství lidí. Tehránský režim za podpory revoluční gard zavraždili desítky lidí, tisíce lidí, uhly do vězení a pouze za to, že mírovým způsobem protestovali proti režimu. Iránský režim je skutečně ostuda, ostuda pro všechno, eh, celé lidstvo. A když vidíme, co dělá režim, jak se skutečně chová ke svým eh, disidentům, je to hrozné, je to brutální, eh, církevní diktatura a Iráncům již to stačí a říkají stejně jako my dost. Děkuji bardzo panu. Děkujeme panu Fariovi. Judy Kirsten bude dalším řečníkem. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Lidská práva jsou porušována iránským režimem. Vyslechli jsme si to dneska dopoledne. Všem, abych se zaměřila na jednu skupinu lidí. Iránské úřady systematicky cíli na BBC perské zaměstnance a skutečně se snaží mm, zastrašovat i jiné zaměstnance jiných mm, vysílacích společností. Většina těchto lidí eh, žije v Londýně, ovšem i jejich rodiny v Iránu jsou postiženy. Mnoho z nich má dvojí občanství, většinou jsou to Britové a iránské občanství. 152 těchto zaměstnanců od roku 2017 již bylo postiženo, jejich rodiny jsou zatýkáni, dochází tam k zákazu cestování, zastrašování ale dochází i k obrovským um, poškozovacím, očerňovacím uh, kampaním, um, především proti ženám, uh, novinářkám. Proto bych uh, ráda, aby EU již nemlčela ohledně tohoto útoku na evropské ženy a evropské novináře. Je naší povinností a zároveň

a já bych vás chtěl poprosit pane komisaři abyste vzkázal paní vysoké představitelce že názor parlamentu je jiný než je její názor shovívavosti vůči íránskému režimu. my se jednoznačně stavíme na odpor vůči politice režimu, tohoto režimu teroru a chceme poprosit eh, vás eh, pane komisaři abyste i takto měnil pozici evropské komise. parlament má názor jiný. děkuji. Děkujeme. A nyní má slovo pan komisař Mimica. Prosím, to, to bude vlastně eh, vystoupení, které ukončí eh, dnešní téma. Vážení poslanci, před několika eh, měsíci, 10. 12. 2018 jsme si připomněli 70. výročí deklarace lidských práv, všeobecné deklarace lidských práv. Vysoká představitelka Federica Mogherini zveřejnila i prohlášení Evropské unie. V tomto prohlášení zúraznila, že podpora obránců lidských práv, včetně žen a obránců práv žen, je klíčem externích politik EU a jednou z našich priorit. Několik dní poté, byl tento závazek podpořen eh, i poslanci Evropského parlamentu v průběhu rozpravy ohledně Nasrin Sotude, iránské obránkyně lidských práv, která v tom období pouze před několika dny byla odsouzena za svou práci v oblasti univerzálně uznávaných lidských práv jsme nesmírně zneklidněni eh, tímto rozsudkem. My jsme to okamžitě vyjádřili v prohlášení Evropské unie a náš závazek k podpoře obránců lidských práv je závazkem celoročním, ne pouze 10. prosince. Součástí naší diplomacie je i neustále bdělé sledování situace v oblasti lidských práv všude ve světě, nejenom v Iránu. Klíčovým aspektem této práce je i podpora obránců lidských práv, jejich práce. A maximální zajištění toho, že tito lidé nejsou vystavováni, zatýkáni nebo zastrašování. Pokud jde o Irán, my samozřejmě sledujeme velice bedlivě situaci paní Sotude a jiných jednotlivců, například osmi environmentalistů, kteří byli v lednu loňského roku začeni a kteří čelí nesmírně závažným obviněním. V Iránu, jakože v jiných státech, obránce lidských práv, včetně právníků, kteří eh, zastávají nebo obhajují aktivisty, eh, představuje kolosální práci. Víme, tam, víme že v Iránu dochází eh, i k zabíjení a eh, trestu smrti vykonaném eh, na nezletilých, potlačování práv žen, menšin, Tito lidé často končí ve vězení za různé obvě, různá obvinění, údajně kvůli bezpečnostním záležitostem, což je v rozporu s mezinárodní dohodou o občanských politických právech i mezinárodními jinými dokumenty a touto konkrétní dohodou, kterou Irán podepsal v roce 75 a který zavazuje Irán k tomu, že nesmí nikoho bezdůvodně mm, eh, zavírat do vězení, nikdo nesmí eh, být zbaven svobody, pokud to není v souladu s procedurami, které jsou založeny na eh, právních postupech a legislativě. Rada přijala 4. února závěry, které se týkají rovněž i Iránu a my jsme povinni plně implementovat společný komplexní akční plán evropské politiky vůči Iránu jsou založené na vyrovnaném přístupu. Jsme kritičtí, pokud dochází k odklonu od těchto závazků a samozřejmě, že se snažíme spolupracovat v oblastech společných zájmů. Evropská unie několikrát vyzvala Irán, aby chránil um, obránce lidských práv, aby jim umožnil práci v otevřeném, stabilním prostředí. Evropská unie neustále poukazuje i na konkrétní případy obránců lidských práv na všech úrovních eh, iránské vlády, včetně rámce dialogu na vysoké úrovni. Podporuje mandát eh, zvláštního vyslance OSN ohledně vyšetření situace v oblasti lidských práv Iránu a žádáme iránské orgány, aby umožnili vstup do Iránu. Naše členské státy poukázaly i v rámci bilaterálních kontaktů s iránskými úřady na konkrétní případy porušování lidských práv. My skutečně věříme, že to vedlo k určitým pozitivním změnám, které jsme zaznamenali v posledních letech, včetně rozhodnutí změnit například eh, protinarkotické mm, zákony v roce 2017, co snížilo počet eh, trestu smrti spojených s těmito trestnými činy, a což považujeme za pozitivní krok směrem k dodržování lidských práv. My budeme neustále podporovat další zlepšování v tomto ohledu, včetně okamžitého moratoria na trest smrti eh, vykonaném na nezletilých. Zároveň žádáme, aby došlo k propuštění všech obránců lidských práv, kteří jsou uvězněni v Iránu. Všichni mají mít právo přístupu ke svému advokátovi podle své volby, musí mít možnost komunikovat s rodinnými příslušníky, mít přístup k adekvátní lékařské péči a nesmí být vystaveni žádnému špatnému zacházení. Samozřejmě, že děkujeme i Evropskému parlamentu za to, že nás neustále podporuje v tomto úsilí a my budeme spolupracovat s Evropským parlamentem i nadále na, ve snaze vytvořit lepší prostředí pro obránce lidských práv na celém světě, včetně Iránu. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předsedající. Děkujeme eh, za to, že náš hlas skutečně zní stejně náš i Evropské komise. Máme zde šest návrhů usnesení k tomuto eh, usnesení GUE, ALDE, SAD, EPP. Tím končíme rozpravu. Ohledně Iránu hlasovat budeme dneska odpoledne a nyní se budeme věnovat situaci v oblasti lidských práv v Guatemala. Budeme postupovat podobně jako u předešlých eh, rozprav, to znamená, že nejprve vystoupí šest autorů tohoto dokumentu. Nejprve poprosíme paní Molly Scott Kato. Prosím. Děkuji. Eh, eh, tuto otázku jsme položili eh, vzhledem k obavám eh, ohledně ochrany eh, lidských práv ze strany guatemalské vlády a vzhledem k tomu, že se stáhla podporu Mezinárodní komisi proti proti zanedbávání lidských práv v Guatemala CISIC tato eh, eh, komise měla eh, zajistit bezpečnost aktivistů, jako je Lolita Šalist, finalistka v Sacharově ceně. Jsme přesvědčeni, že změny navrhované v Národním zákoně o smíření zásadně ohrožují vládu zákona v Guatemala a mohly by hodně podkopat změny dosažené Cicigem. Eh, jsme eh, proto, aby Evropská unie podpořila zisk ještě více než 5 miliony eur. Eh, je tak trochu prapodivné slyšet, že EPP se zdržet, zdrží nakonec tohoto usnesení. Nicméně velná většina je podporuje a má silně odsoudit porušování lidských práv v Guatemala. Děkuji vám. A, a Dále uh, další autor je Ignacio Corao. Děkuji, pane předsedo. Demokracie a zásady právního státu jsou v Dem- Guatemala v ohrožení. Přijímá se čím dál větší množství nových restriktivních zákonů. Současně vidíme, že Mezinárodní komise CICIK nemůže provádět žádným eh, způsobem svou práci, neboť vláda i v tom brání. Vystaly i nové úkoly v souvislosti s přípravou voleb, ale Mezinárodní komise proti beztrestnosti eh, působí vyčerpaně, nebo je jí bráněno v její práci. má dojít k amnestii, což by vedlo k beztrestnosti, neboť ta amnestie by zahrnovala i vraždy a další trestné činy v čase občanské války. V celé zemi probíhají represálie a kongres se nyní stačí stvrdit bezpre, beztrestnost zákonem prostřednictví amnestie. Děkuji. Děkuji a nyní eh, Xavier Benito Siluaga. Děkuji, pane předsedo. Již po druhé hovoříme o Guatemala a věnujeme situaci v Guatemala naléhavé usnesení. Evropská unie se snaží spolupracovat s Guatemalou, ale porušování lidských práv v této zemi v nás vyvolává čím dál tím větší znepokojení. Armáda přebírá čím dál tím více moci a e, připravuje se zákon, který zavede amnestie, čím se stvrdí beztrestnost. Nejvyšší státní zastupitelství podporuje vládu. V roce 2018 bylo zavražděno mnoho lidskoprávních aktivistů v zemi. Tyto trestné činy nebyly nikdy potrestány. Předseda komise Cicik eh, se nemůže vrátit do semě a paní Lolita Čávesová má také velké problémy. Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou má doložku, která říká, že bude pozastavena, pokud nebudou dodržována lidská práva. Děkuji. Paní Bersera Barandika. Vážený pane předsedo, Mezinárodní komise udělala vynikající práci během posledních let. Vyšetřovala více než stovku případů, eh, obvinila mnoho osob, a zavedla mnoho reform. Od té doby, co se komise začala zajímat o blízké osoby prezidenta Jimmy Moralese, začaly problémy. V zemi eh, začal stoupat nacionalismus a zvýšila se míra kriminality, a to rapidním způsobem. Zdá se, že se, v, že se, že se Guatemala blíží Venezuele a jejímu boliverskému režimu. Guatemala by mohla být uh, užitek z meridální spolupráce, ale musela by za, respektovat zásady demokracie, skoncovat s porušováním lidských práv, s korupcí a s beztrestností. Děkuji vám a nyní dostává slovo eh, pan Ramón Juaregui Atondo. Muchas gracias, presidente. Y gracias por el esfuerzo en la pronunciación Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za to, že jste tak výborným způsobem vyslovili mé jméno. Guatemala je velice chudá země, v zemi panují obrovské nerovnosti. Guatemala je země, ve které je velice rozšířeno násilí a také obchodování s drogami. V zemi panuje mnoho korupce a Guatemala, a všichni to právem uvedli, je zemí, kde dochází k rozsáhlému poručování lidských práv a zásady právního státu. Ale jinak je to přívětivá země, je to země, kterou máme rádi, které bychom rádi pomohli. V červnu se mají konat volby, ty jsou velice důležité a pojí se s nimi velké naděje, velká očekávání. Naděje na politickou změnu a na to, že Guatemala se stane lepší zemí. Evropa chce pomoct Guatemala a jejímu lidu. Dnes odsuzujeme režim, který provádí obrovská porušování lidských práv, zejména proto, že již nechce dále tolerovat práci Mezinárodní komise proti beztrestnosti, která eh, odvěděla vynikající práci. Musíme tedy eh, uvalit na tuto zemi sankce v případě, že nepokročí v oblasti právního státu a ochrany lidských práv. Děkuji a nyní pan Tomáš Dechovský. Vážený pane komisaři, já myslím, že to největší štěstí, které Evropská unie má,

Děkuji vám. A nyní za skupinu Evropské lidové strany si vezme slovo pan Jose Ignacio Salafranca Sánchez Neira. Děkuji, pane předsedo. Měl jsem tu čest, že jsem zastupoval Evropský parlament, když byla v Guatemala podepsána mírová dohoda Zejména jde o to, aby jsme zajistili v Guatemala dodržování lidských práv a aby se v zemi konečně začalo bojovat proti beztrestnosti. Jenomže vývoj v zemi je takový, jaký je a není pozitivní. A já bych rád eh, potrhl dva aspekty našeho usnesení. A totiž je důležité a nutné, abychom provedli skutečnou analýzu dopadů práce Eh, té Mezinárodní komise. Mám tím napady, na mysli i dopady ekonomické. Dále je třeba zajistit, eh, aby se v zemi pod, posílily normální běžné státní struktury. Děkuji. Takže nyní vás poprosím, váže, eh, vážený pane kolego, Paní Miranda by vám ráda položila modrou kartu. Mm, souhlasíte? Takže, takže prosím. Prosím. Paní, paní Miranda, prosím o pytání. Gracias, presidente yo la verdad me quedo estupefacta cuando se habla de los derechos. Eh, pane eh, předsedo já jsem skutečně naprosto ohromena eh, Eh, lidská práva, hovoříme o nich a vy tady máte usnesení, které podepsala Evropská strana lidová a jak se tedy zachováte při hlasování nakonec? Mě překvapuje vaše chování, já ho pokládám za velice pokrytecké a ptám se, jste ochoten takovéto usnesení podpořit, které jsem zmiňovala? Eh, já si myslím, že eh, slovo pokrytectví eh, není zcela na místě zde v parlamentu. Domnívám se, že zde byla možnost se vyjádřit tak, jak si každý přeje. Pane Salafranco, ještě je zde jedna modrá karta. Souhlasíte? Ještě jednu otázku na základě modré karty. Takže prosím, můžete položit otázku. A, no. Takže ne? Děkujeme. Dobře. A nyní to bude pan Francisco Assis. Bez mikrofonu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Bohužel, stále opětovně zde hovoříme o situaci v Guatemala, že tam dochází k omezování ten zásad právního státu. Další země Latinské Ameriky, kde se tomu musíme věnovat. Měli jsme usnesení o Nikarague, nedávno. Tady jsme jasně odsoudili to, eh, ten vývoj, velice negativní vývoj režimu v Nekarague. A nyní zde, zde opět to máme situaci, která je sice něčím odlišná, ale má velká eh, specifika podobná jako Nicaragua. Guatemala. Negativní vývoj, co se týče respektování zásad právního státu což vidíme například v tom, že eh, je tady snaha zabránit činnosti Mezinárodní komise proti beztrestnosti, která provedla tak dobrou práci, zejména v boji proti korupci. Nyní eh, připravují amnestii, která je naprosto neslučitelná se zásadními zásady právního státu. My eh, taky bychom měli upozornit na situaci původního obyvatelstva, která byla Guatemala, tato, tato, toto obyvatelstvo bylo vlastně zbaveno svých zásadních práv a my jako Evropský parlament bychom se na tomu měli opravdu velmi silně věnovat a upozorňovat stále na jejich situaci. Děkuji a nyní paní Ana Miranda. Děkuji, pane předsedo jsme velice znepokojeni situací v Guatemala. Útoky na lidskoprávní aktivisty, ke kterým dochází neustále, útoky na původní obyvatelstvo, i stále, ty také stále pokračují dále. Mezinárodní komise proti bezprestnosti nemůže provádět svůj úkol. Její ředitel byl kritizován za to, že upozornil na korupci u blízkých osob prezidenta. A už to vůbec tady nehovořím o té záležitosti švédského velvyslance, jak byl prohlášen za nežádoucí osobu. Situace lidskoprávní je velice špatná. Návrh, který se týká nevládní organizací, se také snaží omezit mnoho svobod, eh, mimo jiné také svobodu vyjadřování. Guatemala je země, kde se stále více posiluje role armády, což také není v souladu se zásadami právního státu. Jsme jasně proti tomu, aby byli zadržováni lidskoprávní aktivisté a ochránci dalších práv. Je třeba je chránit. Bohužel to, co chce vláda, je to, že i nadále chce zbavovat práv mnoha rodin, které žijí v zajímavých oblastech země. Děkuji. Děkujeme a nyní za nezařazené pan Sosněř. Obsesivní sexismus, to je nejvážnější choroba tohoto parlamentu, který neustále přichází s takovými podivnými iniciativami, které jsou opravdu velice škodlivé. Zde čteme v tom prvním bodě, že parlament, Evropský parlament je zneklidněn tím, že dochází k mm, vraždám a především nebo mm, žen. Ovšem Guatemala to tak není, tam většinou jsou zabíjeni muži. Vy tam hovoříte o tom, že 300 žen bylo zabito, ovšem nemluvíte o pěti tisících mužů, kteří rovněž přišli o, o život. Hovoříte o tom, eh, že vzrostl počet eh, zavražených žen 8%, ovšem u mužů je to podobně. Čili vy vlastně vy, eh, vytahujete věci z kontextu a tímto způsobem je zaměňujete. Dokonce i v oblasti lidských práv hovoříte o tom, že podporujeme především obránce lidských práv a především žen. Co to znamená? Proč žen? Já jsem rád, že toto volební období již končí a věřím, že v dalším volením období feministé, kteří jak si si cení život někoho více než eh, jiných jenom proto, eh, že jsou jiného, mm, jiného rodu, že se už nebudou ve většině. Děkujeme, pan Hetman. Děkuji za slovo. Milí kolegové, samozřejmě nepochybně situace v oblasti lidských práv v Guatemala je šílená, především pokud je obránce lidských práv. Jednak jsou to novináři, násilí na ženách, systematicky tyto kriminální činy rostou. A já si myslím, že je velice znepokojivé to, že kongres Guatemaly chce připravit eh, nový, nový zákon, který by eh, znamenal amnestii pro eh, osoby, které se dopustily eh, šílených eh, trestných činů proti lidskosti v průběhu, voje, průběhu válečného konfliktu. Bohužel to ale může mít šílený dopad na svědky, soudce, experty, oběti těchto kriminálních činů. Jde nejenom teda o porušování lidských práv, ale v podstatě to může znamenat určitou cestu k beztrestnosti, pokud jde o porušování lidských práv v Guatemala. Proto chci zdůraznit, že tyto aktivity samozřejmě znamenají obrovský odpor ze strany Evropské unie je a proto eh, prosím Guatemalský kongres, aby zamítl toto připravo, tento připravovaný zákon. Děkuji, pan Schenkeli. Mr. Kelly, floor is yours, please. Eh, Děkuji. Guatemala a eh, pokračovala a v eh, eh, stíhání eh, případů porušování lidských práv a, to díky komisi, komisi proti beztresnosti v Guatemala podpořené OSN, ale tato spolupráce byla teď pozastavena na základě rozhodnutí prezidenta Šemi Moralese neobnovit mandát CISIC po jeho ukončení v září 2019. A zákaz také dostal komisař Glasbe ze Sisiku, aby vstoupil do země. Musím zdůraznit, že díky Sisiku se Guatemala necítí beztrestní a mm, vyzývám prezidenta, aby pustil předsedu Velázquez do země. Mm. Guatemala trpí, trpí eh, právě vysokou úroveň, úroveň beztrestnosti, právě proto, eh, že eh, soudci jsou zastrašováni, i státní zástupci jsou zastrašováni a mm, ten strach v systému zůstává velkým problémem. Děkuji vám a nyní Catch the Eye. Hmm. Pan Pospíšil.

Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Eh, musím říci, že bojujeme zde za práva původního obyvatelstva Májů, kteří byli cílem konfliktu mezi podniky, eh, těžebními podniky a eh, původním obyvatelstvem. Těch konfliktů, které se týkají přírodních zdrojů, je v zemi veliké množství. Mnoho lidí zaplatí svým vlastním životem a jsou to vždy ty obhájci práv. E, to číslo mrtvých lidskoprávních aktivistů e, neustále narůstá. Je zde velký nárůst mezi lety 2017 a 2018. E, dále vidíme, jak prezident svévolně ukončil mandát komise CICIG která vyšetřovala veškeré zločiny, které, kterým v zemi dokázalo i ze strany vládních orgánů. E, situace v zemi se stále horší a mohla by se ještě zhoršit v důsledku e, voleb, ke kterým dojde letos. V létě vláda nechce ustoupit, a Evropa se snaží zareagovat tak, že použije doložku o lidských právech, která je obsažena v dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou. Můžeme tedy pozastavit členství Guatemaly a jde nám skutečně o to, abychom pomohli jejím občanům, paní Morvaj. Děkuji, eh, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Jako eh, právnička a lidskoprávní eh, jsem vždycky eh, dotčena těmi příběhy, které slýcháme, jako jsme slyšeli dnes o lidech, kteří z politických důvodů jsou vystaveni hodilému stíhání, o politických vězních, kteří jsou zneužíváni nebo dokonce mučení ve vězení. Tyhle příběhy na nás nezavedly do Kazachstánu, do Iránu a do Guatemaly. Ale mimochodem, pane komisaři, mohl byste nám eh, říct něco eh, k situaci politických vězňů ve Francii a ve Španělsku? Co se eh, děje s eh, těmito eh, lidmi, s stovkami, s tisíci lidí, kteří byli zadrženi během hromadných demonstrací Macronovými úřady? Co se dělá s jejich právní situací? Jak, jaké jsou situace? A co ti političní vězni, kteří bojovali za sebeurčení Katalánska? Mohl byste nám k tomu stručně nebo podrobně něco říci o jejich situaci. Děkuji. Děkuji vám a nyní Jose Ignacio Faria. Děkuji, pane předsedo. Poté, co před dvěma měsíci jsme byli v Nikaragu, když jsme se přímo v terénu chtěli přesvědčit o tom, k čemu tam dochází, jak tam dochází k porušování lidských práv tak nyní Guatemala, sousední země Nikaraguji, je předmětem naší rozpravy a zdá se, že jistým způsobem se eh, nejdříve snažila vydat cestou pokroku a demokracie a ta cesta se najednou zvrátila. Oni se snaží schválit zákon, který vlastně by mohl skoncovat se samým zákonem o usmíření, který by byl přijat více než 23 lety. Minulý měsíc se eh, skutečně byl přijal zákon o vlastně, který zavedl amnesty, která se týkala také zločinu během občanské války. Není možné, aby Evropa nereagovala na porušování lidských práv v Guatemala, zejména práv původních obyvatel a není možné, aby byla spochybňována původní dohoda o usmíření. Já si myslím, že musíme zareagovat prostřednictvím dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou a zajistit tak, aby se v Guatemala respektovala lidská práva. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Polčák

Děkuji za příležitost vystoupit v Evropském parlamentu ohledně politických a lidských práv a zároveň situace lidskoprávních obránců v této zemi. My máme solidní vztahy s touto zemi založené na vzájemné důvěře a právě proto je velice důležité říci, že nás nesmírně znepokojuje zhoršit se situace v oblasti lidských práv. Vidíme nedávné útoky i mm, proti komisi, která bojovala proti korupci. Například mm, skutečnost, že vláda se rozhodla ukončit práci komise SISIK, která bojovala proti korupci. I nedávna parlamentní iniciativa, která by mohla zredukovat demokratický prostor a zároveň vytvořit určitý prostor beztrestnosti, eh, zločinu proti lidskosti. To všechno nás samozřejmě zneklidňuje. Evropská unie podporovala komisi SISIC politicky i finančně. V posledních deseti letech Evropská unie poskytla 22 milionů eur Eh, tomuto antikorupčnímu orgánu OSN. V roce 2018 to byl poslední mandát tohoto výboru. Tam jsme eh, za nesmírně obtížných okolností byli schopni poskytnout 5 milionů her. Ovšem samozřejmě boj proti korupci a beztrestnosti ze strany tohoto výboru mm, byl mm, skvělý. Skutečně mm, se povedlo i snížit násilí, násilné činy. To znamená, že můžeme říci, že CISEC e je komise, která je um, váženou institucí v Guatemala, protože samozřejmě korupce pod, může podkopat právní stát každého státu, či je důležité bojovat proti korupci všude. Rád bych proto zúraznila, že my stojíme na straně Guatemaly, že chceme dodržet naše závazky v oblasti boje proti korupci. Evropská unie stojí za výborem SISEK a samozřejmě budeme podporovat veškeré úsilí v boji proti korupci ze strany guatemalských justičních orgánů, které hrají zásadní roli v boji proti beztrestnosti. Oddělení moci a respekt justičních rozsudků je zásadní, protože představuje základy právního státu. Celková bezpečnostní situace v Guatemala se v nedávné době zlepšila, ale zajištění ochrany lidskoprávních aktivistů, obránců lidských práv a za zabránění dalším útokům či úmrtím je zásadní. Obránci lidských práv zaplatili draze. V loňském roce došlo k dvojnásobnému počtu útoků na představitele lidskoprávních organizací, Zároveň jsou zde útoky na představitele původního obyvatelstva, environmentalisty, představitele komunity LGBTI. A na závěr, my samozřejmě respektujeme plně demokratický proces v Guatemala, přesto chceme vyjádřit velké znepokojení ohledně dvou zákonů, o kterých jedná guatemalský parlament. Pan Ignacio Corao se správně zmínil o obou těchto zákonech. Jeden by zredukoval prostor pro občanskoprávní organizace, omezil jejich podmínky registrace, jakož i fungování. A zároveň by podkopal demokratickou roli, jež hraje svobodná a otevřená občanská společnost. Druhý návrh zákona by zreformoval národní zákon o usmíření přijatý po občanské válce a představil by absolutní beztrestnost pro trestné činy spáchané proti lidskosti. EU delegace v Guatemala včera společně s velvyslanectvími členských států EU které jsou přítomné v této zemi, společně Eh, se Spojenými státy a Kanadou veřejně vystoupili proti přijetí tohoto zákona. Jsem nesmírně rád, eh, že kongres v Guatemala včera nenalezl dostatečné kvórum pro diskuzi nad tímto zákonem. Ovšem my musíme zůstat bdělí, protože tento zákon ještě nesmetli ze stolu. V červnu čekají tuto zemi volby a my samozřejmě respektujeme toto předvolební období. Volby jsou nesmírně důležitým okamžikem každé země. Lidé mohou debatovat, srovnávat si argumenty, volit si své vůdce a měli by samozřejmě prostřednictvím voleb posílit demokracii a e, samozřejmě právní zákony, právní stát a ne je podkopávat. A aby došlo samozřejmě k podpoře Eh, všech těch výdobytků, které dosáhla tato země v posledních dvou desetiletích. Děkujeme, vážený pane komisaři. Máme zde sedm návrhů usnesení k této rozpravě. Je to EFDD, Zelení, EKR, GUE, ALDE, SAD, jakož i PPE. Tím končím rozpravu. Hlasovat budeme dneska o ve 12.00, takže nyní vyhlašuji kratičkou přestávku. Děkuji, pane komisaři, a děkuji kolegům, kolegyním za spolupráci. Uvidíme se po této krátce přestávce. der Präsident! Tímto zahajuji zasedání. Nejdříve mám dvě oznámení. Mám se potěšení přivítat delegaci kanadského parlamentu, které předsedá Scott Sims, tato delegace je zde ve Štrasburku, aby se zúčastnila 40. výboru pro parlamentní spolupráci mezi EU a Kanadou. Vztahy mezi Evropskou unii a Kanadou byly významně posíleny v minulých letech díky uzavření dohody o strategickém partnerství a díky uzavření komplexní hospodářské a obchodní dohody a také díky projevu na plénu eh, premiéra Trudova v roce 2017. Promiňte, tyto dohody jsou nejenom výrazem společných hodnot Kanady a Evropské unie, ale navíc také přispějí ke spolupráci v celé řadě oblastí a přispěli k mnoha iniciativám pro podporu multilaterální spolupráce míru, demokracie a podpory právního státu. Vaše přítomnost zde v parlamentu symbolizuje prohloubení meziparlamentních vztahů mezi našimi parlamenty, které již bylo vyjádřeno také ve společném prohlášení v roce 2017. Je nám tedy velkou ctí vás zde přivítat v parlamentu. Doufám, že jste měli úspěšnou schůzku a přeji vám další příjemný pobyt. Dříve než přistoupíme hlasování, rád bych zde opět jménem nás těch přivítal delegaci z Ukrajiny, která přišla, aby se zúčastnila deváté schůzky parlamentního výboru pro přidružení mezi EU a Ukrajinou. Tato schůzka je současně poslední schůzkou v tomto volební období. Milí přátelé z Ukrajiny, jak velice dobře víte, tento parlament během posledních pěti let věnoval velkou pozornost situaci ve vaší zemi. a učinili jsme to proto, abychom podpořili a hájili reformní proces ve smyslu úsední lidí z Majdanu a také proto, abychom hájili vaši územní celistvost a suverenitu. Naše podpora byla naposledy vyjádřena také udělením Sacharovovy ceny za rok 2018 od Olegovi Sencovovi. Jsme velice pošetěni, že jste dnes mezi námi a doufám, že jste měli velmi úspěšné setkání. Ještě jednou vás zde velice srdečně vítám. Milé kolegyně a milí kolegové, když jsem naposledy vedl hlasování, oznámil jsem, že právě nyní před volbami budu eh, dovolovat eh, vyjádření, která se skutečně týkají pouze jednacího řádu. Prosím vás všechny, kdo chcete vystoupit, abyste jmenoval odpovídající článek jednacího řádu. Já vám říkám, že s vámi velice sympatizuji, alespoň s velkou většinou vás, ale musíte mluvit pouze k jednacímu řádu a této zásady se budu velice striktně držet. Rád bych ještě ovšem udělal jednu výjimku, a to proto, že dnes eh, se nekonala konference předsedů a proto bych rád eh, dal kolegovi Lambertovi příležitost, aby eh, zde nadnese něco, co chtěl dnes nadnést na konferenci předsedů. Jinak nebudu jak si dovolit, dovolovat žádné vyjádření, které se netýká jednacího řádu. Prosím. Pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, článek 11 odstavec 1 našeho jednacího řádu, na ten se odvolávám, a rád bych eh, eh, upozornil sněmovnu na tento článek, který říká, že poslanci se musí vzájemně respektovat na základě hodnot a principů, které jsou ve smlouvách, zejména v listině základních práv. Poslanci musí respektovat naš, našeho předsedu a také důstojnost parlamentu a nemůžou škodit pověsti parlamentu. Předseda tohoto parlamentu Antonio Tajani včera v italských médiích eh, učinil prohlášení, která vlastně se týkala fašistického režimu Benita Mussoliniho v Itálii. A musím říci, že řekl něco v tom smyslu, že v tom režimu snad mohlo být něco dobré, ale to je režim, který zničil demokracie. Takovéto vyjádření naprosto nedůstojné, nedůstojné předsedy tohoto parlamentu. Tato prohlášení, milí kolegové, jsou skutečně nedůstojná předsedy prvního mezinárodního parlamentu v historii lidstva, parlamentu Evropské unie, který byl založen právě proto, aby jsme již nikdy v Evropě nezažili fašistické režimy, které poskvrnily historii tohoto kontinentu. A proto já žádám předsedu parlamentu, aby stáhl svá prohlášení. V obli, období, pokud je nestáhne, tak by vlastně on se měl vzdát své funkce. Eh, jistě pochopíte, že nemůžeme vést rozpravu o tomto tématu. O slovo ještě se hlásí paní Cimer. A já se ale říká, že dovolím to pouze proto, že dnes se nekonalo zasedání konference předsedů. Takže prosím, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Bohužel včera bylo rozhodnuto, že konference předsedů dnes se konat nebude. Včera odpoledne jsem eh, zjistila, eh, jsem se dozvěděla o tom interview v rádiu, kterém hovořil školika Lambert a rozhodně dnes dopoledne, pokud by se konference předsedů konala, tak bych o tom bývala promluvila. Dnes dopoledne jménem své frakce jsem proto eh, přišla s prohláš, tiskovým prohlášením, kde říkám, že my jako frakce požadujeme, aby předseda Evropského parlamentu odstoupil ze své funkce, neboť není možné, aby ve vedení Protože není možné, aby ve vedení našeho demokraticky zvoleného parlamentu, který má konkrétní úkol, a totiž, aby zabránil, aby kdykoliv se mohl opětovat fašismus, antisemitismus, nenávist a atmosféra takováto mezi našimi zeměmi. Není možné, aby v této situaci ve vedení parlamentu stál člověk, muž, který dobu Mussoliniho vlastně tak trochu omlouvá, který dělá, jako kdyby Mussolini byl někdo, kdo teprve od určitého okamžiku se stal fašistou. Připomínám, že zde v parlamentu sedí lidé, sedí lidé, kteří, jejich rodiče, matky, otcové, již v prvním roce Mussoliniho vlády byli uvězněni zde v parlamentu. Opětovně se vzpomínáme na Spinelliho a další, kteří s svým manifestem Mentotene položili základ pro založení Evropské unie a pro římské smlouvy. Předseda přerušuje, děkuji mnohokrát paní Cimerové. Eh, a vza, eh, nyní má slovo ne paní Cimerová, říká pan předseda, předsedové frakcí. Paní Cimerová, již nemáte slovo. Paní Cimerová, již nemáte slovo, já vás volám k pořádku. Již nemáte slovo. Předsedové frakcí byly zvoleni proto, protože mají obzvláštní schopnosti, což znamená také, že jsou schopni dodržet jistou řečnickou dobu. Hovořila jste téměř dvě minuty. V zásoupení pana Bulmana bude nyní hovořit pan Weidenholzer, tedy za předsedu frakce. Já vás žádám, abyste mne, mě naslouchali. Děkuji. Předseda Tajány včera přišel s iritujícími výrokami o roli Mussoliniho. Mnoho lidí, před mnoha lidmi toto takto zrelatizoval, lidé to tak vnímají, že zrelatizoval temné období italské historie. A bohužel tak to nečiní poprvé. Není to poprvé, kdy náš předseda prostřednictvím své volných interpretací historie se vyjadřuje na veřejnosti. To vůbec není v souladu s naším základním chápáním a schápáním nadstranickosti úřady, úřadu předsedy kolega Bulmans včera již skritizoval výroky pana Tajáneho a vyjádřil naše znepokojení. Naše frakce proto žádá, aby pan předseda i hned se vyjádřil k těmto výrokům a vyhrazujeme si další možné návazné kroky. E González Pons. Pan González Pons señor presidente hay una ley del político en campaña electoral que dice. Během volebního boje Během volebního boje Vždycky samozřejmě chceme, aby pravda nezničila tu dobrou rozpravu, debatu, která probíhá. To je zásadní. A takže nyní. Ani Fonenco, já vás žádám, abyste opustila své místo. Prosím, opuste své místo. Ještě jednou vás žádám, abyste opustila toto místo. Herr Kollege González Pons. Takže prosím, pane kolego. Takže já jsem chtěla říct si, vážený pane předsedo, je takové politické řešení, které tvrdí, že musíme dávat pozor, aby pravda nezničila celou dobrou rozpravu, celou debatu a aby pravda nepodkopala skutečně takový ten realistický pohled na situaci. A my samozřejmě, naše skupina je proti fašismu, frankoismu, komunismu a jakémukoliv projevu tohoto charakteru. Já skutečně chci říci, že moje politická frakce je v tomto opravdu velice, stojí velice jasně. Antonio Tán je demokrat byl demokratem včera, je ním dneska a bude demokratem i zítra. My ho všichni známe. Většina Evropského parlamentu pro něj hlasovala. Je to předseda Evropského parlamentu, předsedal našim společným jednáním, schůzím a tak dále. A samozřejmě, že on veřejně odsoudil frankoismus, komunismus, nacismus, fašismus. Pane Lamberce, já jsem pozorně naslouchal vašemu projevu. Vy jste se snažil zabránit rozpravě o politických vězních v Latinské Americe a proto bych byl rád, abyste prokázal respekt vůči mému projevu. Pane předsedo, samozřejmě, že ve vztahu k médiím můžeme všichni udělat nějakou chybu, může to vyznít jinak, než jsme to mysleli. Antonio Tajani vysvětlil ty okolnosti, dokonce se sám ani nějak nebránil nebo nesnažil z toho nějak vyvinit. Moje politická frakce chce říci, že jde o volební kampaň. Pane kolego Gonzálesi Ponce, již nemáte slovo. Již nemáte slovo. Již nemáte slovo. Skutečně, už to bylo téměř tři minutové vystoupení. Já jsem i paní Cimer vyzval v tomto ohledu. Nemůžeme dále pokračovat. Tuto krátkou rozpravu jsem dovolil, neboť dnes odpadla konference předsedů. Pro všechny ostatní nyní platí platí, že vás prosím, paní Forenco, já vám neodebírám vaše práva, nemusíte se bát, ale prosím, jmenujte článek jednacího řádu, ke kterému se vztahujete, v opačném případě vám opět odeberu slovo. Pane předsedo, je to článek 21. Musím k tomu říci, že vy jakožto předsedající také nedostáváte správným způsobem své úloze, neboť to, k čemu došlo včera, to je masivní porušení jednacího řádu Evropského parlamentu. Já pouze připomínám, že fašistický režim v Itálii byl provázen tím ominózním projevem, kde se říkalo, že parlament je pouze schromáždění manipulátorů. Předseda, odebírám vám slovo. A e, když budete hlučit, tak se nic nezlepší. Když budete tady, e, váš mikrofon je již odpojen, takže pokud budete mluvit hlasitěji, tak si nepomůžete. Já jsem jasně řek, eh, vysvětlil to pravidlo, které jsem pozměnil, to je v mé moci jakožto předsedajícího a já jsem dnes hovořil o tom, že dnes odpadla konference předsedů a proto jsem udělil slovo těm, kterým jsem slovo udělil. Jinak budu udělovat slova pouze k jednacímu řádu a ne proto, abychom prodlužovali debatu, kterou jsme nyní měli. O slovo se hlásí paní Miranda, ale platí pro ní totéž. Prosím, paní Mirando. Děkuji, pane předsedající. Poprosila bych o klid. Slova předsedy Tajányho. Bohužel řečnice byla přerušena. Tak toto skutečně, tak to nemůžeme, nemůžeme pokračovat. Nejde o žádné eh, respektování, o žádný klid v sále. Vy už nemáte slovo, paní kolegyně. Prosím, posaďte se na své místo. Paní kolegyně Mirando, toto není otázka respektu. Já mám velký respekt vůči všem, ale tady se jedná pouze o jednací řád. Kdo se chce ještě vyslovit k jednacímu řádu? Pane kolego, prosím. Pan Carver, ano, na základě článku 1 ve jménu všech kolegů v parlamentu prosím, abychom začali hlasovat. Pane Carvere, to bylo zcela jasně k jednacímu řádu. Ano. Takže další vystoupení, která se týkající jednacího řádu, já dovolím. Pan Sošněc, prosím. Jenom stručně, Jenom stručně jsem chtěl říci, že když tady mluvíme o demokracii, Alterio Spinelli v jednom eh, Ehm, nemůže být s ním být spojován, protože ve svém manifestu hovořil o revoluční diktatuře. A co se odvoláváte? Řečník byl přerušen. Um Zde nejde o interpretace politiky, ale o jednací řád. Eh, má někdo nějakou další poznámku jednacímu řádu? Pan Ferhovstad? Nyní dám slovo k panu Ferhostatovi, který se ještě Eh, přihlásit k té rozpavě, která vyplynula z odpadnutí konference předsedů. Ale dostane to, až se vyjádří všichni eh, k jednacímu řádu. Eh, k jednacímu řádu, prosím, paní kolegyně Žané. A kolegyně Žané. Vážený pane předsedající, milí kolegové, kolegyně, opravdu seriózně a velice stručně. Ráda bych vás informovala o tom, že dneska budeme hlasovat o usnesení, která se týká jednání se Spojenými státy. Předseda přerušuje paní kolegyně Žané. Tady nejde o obsah, já vám tedy odebírám slovo, neboť vy jste se nevyjádřila k jednacímu řádu. Pan kolega Vioty. Tule intervengo sulla base dell'articolo 21 e la prego di lasciarmi la parola perché Článek 21, k tomu se vztahuji, prosím, nechte mě promluvit. Pan předseda Tajani je Ital a včera urazil italský a evropský národ. Předseda, nepřipouštím, tady nejde o článek 21 ve vašem vyjádření. Nestačí pouze jmenovat článek 21 a tak toho využít. Toto nebylo vyjádření k jednacímu řádu. Kdo se chce ještě vyjádřit k jednacímu řádu? 597. Pan kolega Agia. Pan kolega Agiar. Frau Kollegin Agia. Paní kolegyně, říká vám přece. Sí, grazie, presidente. Vorrei ricordare... Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Fašistický režim v Itálii. Toto vystoupení nedovoluji. Ne, již nemáte slovo, vypnul jsem vás mikrofon. Prosím, posaďte se, jinak vás musím, budu, budu muset volat k pořádku. Paní kolegyně Agia, prosím, usaďte se. Nemáte slovo. Prosím, posaďte se. So. Nachdem nun ganz offen... Poté, co zcela zjevně již tady není vystoupení, které by se skutečně týkalo jednacího řádu. Nyní ještě dávám slovo panu kolegovi Ferhostatovi, prosím. Uh, Vážený pane předsedo, mikrofon. Vážený pane předsedo, Esteban Bonds má pravdu před chviličkou totiž řekl, že je opravdu hloupé ze všech stran to, že zde máme tuto rozpravu a že to, jak si zaměňujeme se začátkem volební kampaně. Zdá se totiž, že někteří z nás již tuto kampaň zahájili. Rád bych vám řekl, že první, kdo by to měl respektovat, je předseda Evropského parlamentu, to znamená nezahájit a nezačínat italskou kampaň, protože toto je problém, kterému nyní čelíme v Evropském parlamentu. A právě z tohoto důvodu, a tam skutečně u toho končím, Prosím vás, vy, vy dneska předsedáte plenárnímu zasedání. Na základě jednacího řádu vás prosím, abyste požádal předsedu parlamentu, aby stáhl svá slova, aby se omluvil za svá slova a prosím, začněme okamžitě pracovat v rámci našeho programu plenárního zasedání a toto je váš úkol. Herr Kollege Verhofstadt, ich habe Ihr... Pane Kolo Verhofstadte, já jsem vzal na vědomí vaši vízu, váš požadavek a s ohledem na to, co se zde děje, já samozřejmě budu informovat pana předsedu, ale nyní se tedy dostáváme k hlasování. Nejdříve o situaci lidskoprávní v Kazachstánu. Kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. Dále o usnesení o Iránu, společné usnesení sedm frakcí pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní usnesení o lidskoprávní situaci v Guatemala. Jak opět návrh usnesení sedmi frakcí, dvojka pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto, jednička pro, Ověříme návrh číslo dvě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Není usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A není zpráva kolegy z Věvky. Jediné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Přijato. Nyní zpráva kolegy Fielnera. Opět jedno jediné jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni, Končí hlasování. Přijato. A nyní zpráva kolegyně De Lange a kolegy Gualtieriho. Nejdříve poprosil o slovo kolega McCarthy, takže prosím, máte slovo. Podle pravidla 59 odstavce 3 bych rád požádal, aby sněmovna přistoupila k eh, hlasování o pozměňovacích návrzích. EPP a SAD bohužel eh, zabránili eh, společně ostatním frakcím hlasovat o těchto balíčcích, takže žádáme, aby se jmenovitě hlasovalo, abychom aby eh, naše eh, pozměňovací eh, návrhy mohly bránit v evropské vlastníky v obydlí. Pane Karty tedy navrhl, abychom hovořili, jenom hlasovali o těch předložených pozměňovacích návrzích. Je někdo proti? Pan Gvaltieri? Ten uh, tento návrh byl přijat velmi velkou většinou. Posledně jsme se bavili eh, o, panem, eh, s panem Gvigoldem o tom, že je to příliš eh, mm, nenáročný test a teď je tady vyvážený text, který by zabránil tomu, o čem hovoříte, aby se stalo. Takže já jsem proto, abychom o tom hlasovali tak, jak to schválila velmi velká většina ve výboru. Děkuji. Takže o návrhu kolegy Gáfyho budeme hlasovat nyní jmenovitě. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o předběžné dohodě dvojka. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Tímto je ukončeno první čtení. Jsme u zprávy kolegy Pípera. Předběžná dohoda 62. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tímto je ukončeno první čtení. Jsme u zprávy Holmajer. Upozorňuji, že jsme se pokusili ty četné eh, pozměňovací návrhy, o kterých musíme hlasovat jmenovitě, se skupit do bloků, ale bohužel iniciátoři jmenovitých hlasování nám zmařili tento záměr. Takže 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 28 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování zamknuto. Nyní mnoho jmenovitých hlasování. 29 ne, zahajuji. Nebudu tedy ještě vždy upozorněn na to, že to je jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamknuto. 30 zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 je na dvou částech. První část zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. 33. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. 34. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 37. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 38. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 39. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 40 ve dvou částech. První část zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 42 zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 43 zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 44 zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 45 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 47 zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 48 zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní běžné hlasování dvoj, devítka, kdo je pro, proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní opět jmenovitě 17 zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dvojka, první část, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se to Trojka, jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. to 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se. to 19, pro? Proti, zdrželi se. to. 7 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 20. Jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 21. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 22, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 11, jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Odstavec 18, původní text, jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 5 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 13 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamknuto. Odstavec 27 původní text, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka pro. Ověříme odstavec 27 druhou část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Šestka pro, proti, zrušili, zdrželi se zamítnuto jednička. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Hlasovali všichni? Omlouvám se, říká pan předseda. Návrh byl zamítnut. Odstavec 28 původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Po odstavci 28 je to 14. jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 15. pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 25, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 26, jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 27, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení B, původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato a nyní usnesení jako celek v pozměněné podobě jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování přijato. Dostáváme se nyní k usnesení, které se týká genderové vyváženosti. Máme společný návrh usnesení pěti frakcí Trojka, jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto čtyřka, jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Šestka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení M, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní původní text po změněné podobě. Jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k žádosti, která se týká jednacího řádu která se týká toho, abychom odložili hlasování o mm, SRB a také o tom jmenování v Evropské centrální bance a slovo má kolega Gigold. The micros, ah, yeah. Vážený pane eh, předsedající, vážení kolegové, jménem eh, frakce Zelení FA a podle pravidla 191 eh, jednacího řádu bych rád požádal, aby bylo odloženo hlasování o dvou změněných zprávách. Ve skutečnosti je to tak, je, že už dlouhá léta a od posledního usnesení před několika vteřinami žádáme o větší eh, rovnost pohlaví v eh, špičkových finančních pozicích v EU. Nicméně situace je taková, že na výkonné radě ECB je jedna žena a pět mužů eh, v obecné v radě ECB e je jedna žena a 22 mužů. V SRB máme jednu ženu a pět mužů a to tež e, se opakuje v dalších institucích. A proto je otázkou, jak dlouho mají ženy čekat na to, až e, Evropský parlament, který zajišťuje rovné příležitost, a nebude odmítat jedno jmenování e, po druhém. A proto naše konference předsedů napsala dva dopisy komisi a v radě a obdržela nesmírně vyhýbavé odpovědi a proto je teď na čase. Děkuji vám, pane kolego Gigolde, přerušuje předsedající. A, a slovo dostává kolega Gualtieri, aby hovořil proti tomuto v návrhu. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Snadno bych mohl říct, že eh, při tom hlasování, které právě proběhlo k usnesení 407 eh, eh, lidí proti 131 rozhodli, rozhodlo, proč taková široká většina rozhodla neodložit to hlasování, protože odložení hlasování podle mého je špatná odpověď na tu správnou otázku, protože ta No, otázka, kterou pokládáte, je zcela správná. To je problém. A proto musíme eh, eh, dosáhnout akčního plánu k eh, zvýšení žen, počtu žen v těch špičkových finančních pozicích. A proto komisi a mm, rada dostali od nás dopisy aby, a s otázkami, aby musela odpovědět černé na bílým, ale Eh, pokud se zeptáte na to, eh, podíváte na to, co, eh, o co žádá pan Gigol, tak to je špatné. To je špatné a vysvětlím to za několik vteřin. Proč odložit jmenování pana Laviolu, který byl přijat 88% hlasů ve výboru, je kvalifikovaný, má dobrou pracovní historii a vždycky vyhrával. Děkuji, kolego Valtéry obě dvě eh, věci je třeba eh, vysvětlit za minutu a bylo, bylo, eh, byly také takto pochopeny. Oba dva už jste dlouho poslanci a musíte vědět, že toto odůvodnění je třeba podat za minutu, takže teď budeme hlasovat jmenovitě o návrhu kolegy Gigolda. Zahojí hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Abgelehnt. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o první zprávě kolegy Guattieriho ohledně jmenování Sebastiana Lavioli eh, podle článku 180 eh, a jednacího řádu se dá o tajné hlasování. zahajuje hlasování. Abgestimmt. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k jmenování eh, člena eh, direktory Evropské centrální banky eh, Finan a Lane. Opět se jedná o tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Také přijato. A teď třetí zpráva kolegy Gualtieriho která se jmenovala a týká jmenování předsedkyně Evropského předsedy eh, Jose Manuela Campe, nebo Jose Manuela Campe, předsedou Evropského bankovního dozoru, také tajné hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijeto. Teď se dostáváme eh, k eh, evropskému eh, sankčnímu režimu proti porušování lidských práv. Ehm, odstavec 2 eh, ve dvou částech. První část eh, přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Odstavec 6 původního textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Celé usnesení a hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k eh, usnesení, které se týká eh, nezbytnosti eh, mm, v černého seznamu třetích zemí v souvislosti s praním špinavých peněz, kde je pro, kde je proti, kdo se mm, zdržel přijato. Potom usnesení k klimatickým změnám máme tady návrh usnesení šesti frakcí. V první pozměňovací návrh hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 14. Hlasujeme po jménech, hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 12 eh, původního textu ve dvou částech. První část eh, jmenovité hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. nepřijato A druhá část. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15 za hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 16. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Druhá část eh, se tím vyřídila. 12. Eh, hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, odstavec 8 původního textu. Omlouvám se, paragraf 16 původního textu říká řečník. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, přeskoumáme máme eh, pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 17 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 2. Zahajujeme hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. No, přijato. Odstavec 20 původního textu, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. 25 a 26 eh, hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím je původní text eh, vyřízen. 20 eh,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 Kdo se zdržel? Eh, přijato. Po odstavci 27, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, eh, zamítnuto druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 17, hlasujeme po jménech za hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto.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 Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 31 hm. původního textu ve dvou částech. Eh, hlasujeme vždycky po jménech. První část zahajuje hlasováním. Necháme to hlasování eh, eh, běžet. Teď eh, hlasujeme o první části 32. Po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme ke druhé části, osadce 32. Zahajuji hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. A teď se vracíme k odstavci 31 a tady eh, se mi přelomily řádky, takže eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. Teď zase přeskočíme na pozměňovací návrh 20 ve dvou částech. První část po jménech zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to Druhá část odpadá. Odstavec 34, první, eh, původní text, první část, kde je pro, kde je proti, kde se mm, mm, přijata, druhá část také přijata. Mm, pozměňovací návrh 21 zahajuje hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, paragraf 35. A Přeskoumáme 22, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Eh, přijato 35 původního textu ve dvou částech eh, eh, po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování.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 zamítnuto. Původní text, eh, paragraf 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 44, eh, eh, kde je pro první text, první část mm, přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Paragraf 57 původního textu hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 58 původního textu hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozdělací návrh 6. Hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Paragraf 60 původního textu ve dvou částech. Po každé hlasujeme po jménech za prvé. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část, zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. 64, pozměňovací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 65 původního textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 66 původního textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato a, a usnesení i takto změněné. Mm, hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Tím odpadají všechny další uh, návrhy a dostáváme se k usnesení k uh, zahájení vyjednávání mezi EU a USA. Tady máme eh, žádost výboru pro mezinárodní obchod. Paní Žane eh, k eh, jednacímu řádu. Merci. Děkuji. Na základě článku 108, pokud jde o obchodní dohody, a zároveň pokud jde o zahájení jednání z USA, ráda bych vás informovala o tom, že zástupce amerického obchodu nám sdělil, že to je nemožné, pokud tam nebude zahrnuté zemědělství. To bych vám chtěla říci skutečně ze vší vážností. Paní kolegyně Žané, to nebylo vyjádření k jednacímu řádu. Pokud se to bude opakovat, o, tak vás budu volat k pořádku. Zpět k hlasování. Osmnička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 34 pro, proti, zamítnuto. Dvojka, 23 a 15, identické pro, proti. Drželi se, zamítnuto. Devítka. Dobrá, věříme dvojku, 23 a 15 jsou identické, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 3, 16, 24 identické. Kdo je pro? Proti? Zdá se, že je to stejná většina, takže raději ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 35 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 10. Jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 11. Jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. zamknuto 17 a 25 identické jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. zamknuto 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane kolego, 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 43 jmenovitě. Zahajuji. alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto 43 jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Ště... Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrhy 4, 12 a 26 identické ve dvou částech, vždy jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Identické návrhy 5, 13, 21, 27. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrhy 6, 14, 22 a 28D identické ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dvacet devět pro, proti. Tak ještě jednou, 29 pro, proti, zdržel se přijato, 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1 pro, kontrola návrhu 32, zahajuji hlasování. 32, kontrola, hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítnuto jedna pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto sedm jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto celé usnesení, pozměněné jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Äh, Dostáváme se ke zprávě kolegů Maňka a Silva Pereira. Co se týká zřízení Evropského měnového fondu, návrh 25 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrhy 5 a 17 identické, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 15 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto návrh 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 21 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 22. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro. Eh, jmenovitě, pardon, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni.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 proti, zdržel se, zamítnuto. Celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Eh, usnesení situace v Nikaraguji. Odstavec 8 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 1 jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Návrh dvě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato, tady usnesení přijato. Teď se dostáváme k zprávě paní Teocharus Gambus. Výroční strategická zpráva o plnění cílů držitelného rozvoje. Návrh 5 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto návrh 6 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 7 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto návrh 8 pro. Aha, říká pan předseda, omlouvám se, paragraf 20, původní text pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec, nebo paragraf, <clears throat> aha, tak kontrola paragrafu 20, původní text. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato. Paragraf 22, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, Přijato 23 původního textu pro, proti, zdržel se. Přijato 24 původního textu pro, proti, zdržel se. Přijato 25 původního textu pro, proti, zdržel se. Přijato 27 původního textu pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 2 pro, proti, zdržel se. Přijato a teď se vrátíme k odstavci 27, zkontrolujeme to, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Je to přijato. Návrh 3. Jmenovitě zahajuji hlasování. Je to návrh 3, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 29, původní text v částech, první část pro. Proti, zdržel se. Přijato druhá část pro. Proti, zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 32, původní text v dvou částech, první část kde pro. Proti, zdržel se. Přijato druhá část kde pro. Proti, zdržel se, přijato. Paragraf 49 původního textu pro, proti, to zkontrolujeme, zahajuji hlasování 49. Hlasovali všichni, konec hlasování, zamítnuto. Po 49 návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 původní text pro, proti, zdržel se přijato, 56 původního textu pro, proti, zdržel se přijato, 58 původního textu pro, proti, zdržel se přijato, 75 původní text pro, proti, zdržel se přijato, 79 původní text ve dvou částech, první část kde pro, proti, zdržel se přijato, druhá část kde pro, proti, zdržel se přijato, 88 původní text pro, proti, zdržel zdržel se přijato. Návrh číslo 8 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Bod udůvodnění Q, původní text pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bod udůvodnění U, původní text ve dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. A než budeme hlasovat na závěr, rád bych ještě jednou poprosil, abyste co nejdříve v rámci vysvětlování hlasování opustili sál co nejdříve, abychom mohli rovnou pokračovat. Takže celé usnesení jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování a je to přijato. Co? A dostáváme se k vysvětlování hlasování a prosím kolegu Dorfmana, kolegu Kalase, Jakovčiče, Ferhofštata, Ertuga. Doch höflich bitten. Prosím je všechny, aby co nejdříve opustili sál. A kdo chce ještě do zápisu, co? Tak se můžete dál bavit a já vás tam sám zapíšu. Začneme vysvětlením hlasování k zprávě Julie Reda. Co se týká kompetenčního centra pro kybernetickou bezpečnost, průmysl, technologie a sítě a Národní koordinační centra, jako první má paní kolegyně van Bremt. Immer noch der Kollege Ka- tak, pane Karasi, Paní doktorko Gressle. Frau Kollegin Gross. Paní Grostet. So, jetzt, Frau... Tak, a teď má tedy slovo paní Harkin. Bitte. Prosím. da? Frau Kollegin Harkin ist... A paní Harkin tady není, aha. Není, mhm. Takže slovo má paní kolegyně Spiraky. Taky tu není. Aha, takže kolega Sošněrš, prosím. To, co proponuje eh, to rozpočet. To, co je navrhováno, zde je krok eh, k tomu, aby internet závisel na státu. Paní Réda reprezentuje hm, stranu, ale eh, jedná v zájmu evropského superstátu. Pokud evropský orgán bude stimulovat výzkum, tak to znamená, že tento výzkum bude eh, odůvodňovat zasahování vlády do internetu. Eh, bude, eh, když se bude budovat evropský peněz infrastruktura, bude důvod věci zakazovat. Nové firmy, které budou dotované, budou záviset na svých dotacích Nikdy to nebude ziskové, protože budou stále větší dotace. My chceme nezávislost. Nechceme, aby Unie, eh, chceme Unie, aby v internet fungoval. Děkuji, pane kolego. A nyní přejdeme k hlasování, k vysvětlení hlasování kolegyně Pěry. Eh, zpráva 2018 Turecko začíná paní kolegyně Makovej. Uh Džiban Oskan Hussein. Děkuji. Džurman Huskan Hussein Bonakan Kamaran Demirez, Mustafa Erden, Osman Karakrea, Yusuf Kankan a mnoho dalších. To jsou novináři nebo profesoři tureckého původu, kteří eh, v srpnu a září byli uneseni z Kosova, Moldavska a dalších států. V roce 2018 bylo celkem uneseno 18 osob. Všichni tyto únusy nařídil Erdogan s souhlasem orgánů v těchto zemích. Já jsem viděl eh, záznamy jejich zatčení před školami, kde byly, nebo kde byly uneseni ze svých domovů, byli naloženi do letadla a odesláni do Turecka. Aniž by tam byla nějaká dohoda o vydání nebo žádost o vydání. Byl to čistě únos. Já děkuji všem, kdo podepsali dopisy na podporu na záchranu těchto lidí. Děkuji paní Makovej, paní Spiraky a Kočů tady není. Paní Pospíš, pan Pospíšil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

No, tolik tedy ke zprávě paní kolegyně Peri a teď vysvětlení ke zprávě paní kolegyně Harkin týkající se evropského semestru. Eh, máme tady jeden jediný hlas. Paní Šojdrova. Kolegyně a kolegové, já jsem podpořila zprávu Evropského parlamentu k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik, zejména proto, že téma zaměstnanosti nesmíme opustit. Přesto že máme

Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně Šojdrová a nyní paní kolegyně Ward. Evropská unie eh, stále zlepšuje své politiky v týkající se lidsk, ochrany lidských práv v obchodních dohodách. Naše systémy eh, GSP celních tarifů potrhují potenciál, zejména ve schématu GSP+, abychom pokračovali v podpoře lidských práv a vymícení práce dětí. Zpráva Evropského parlamentu o celních preferencích zdůrazňuje potenciál a také upozorňuje na nedostatky schématu GSP+, a uvádí, jak by mohlo bylo možno toto schéma zlepšit. Zejména co se týče posílení lidských práv v obchodních dohodách, tak jak to odhlasoval parlament v říjnu minulého roku. Měli bychom udělat o tolik více, abychom propagovali respektování lidských práv v obchodních dohodách, volbách a rozhodně to nebude usnadněním a usnadnění nebude, oslabíme-li pozici Spojeného království. A my víme, že tvrdý Brexit je, když se chce prosazovat obchod za jakoukoliv cenu. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně, toliko vysvětlení hlasová o hlasování ke zprávě pana kolegy Filerna. A teď budeme hlasovat o usnesení týkající se genderové vyváženosti v zastoupení představenstva bank a slovo má kolegyně na Natry. Děkuji mnohokrát. Evropané eh, zvolili 30 žen do Evropského parlamentu. Když nominujeme občany, eh, nemají na to přímý vliv občané, kteří zvolili nás, ale vliv na to máme my. Například dnes jsme jmenovali tři muže pro vysoké funkce. Předtím jsme hovořili o tom, jakým způsobem zlepšit postoj žen, ale když dochází ke skutečným nominacím, vždycky by měl být zastoupen muž i žena tak, abychom měli genderovou vážnost, která tady stále ještě neexistuje. Pouze dvě instituce ze všech evropských institucí jsou vedeny ženami a to je velice vzdáleno od našeho cíle. Mm, nikdy tady nebyla předsedkyně komise. Mm, změny se dějí příliš pomalu a proto je třeba mm, chopit se drastických opatření, abychom navýšili ten strop podílu žen ve funkcích. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně, a teď má slovo kolega Petrovsky. Děkuji. Konečně jsem hlasoval pro tuto rezoluci i když, jak už jsem řekl, během diskuse o té rezoluci, e, která se týkala kandidátů na důležité funkce v EU, a týkalo se to krátkého e, seznamu. EKR podporuje genderovou rovnováhu, přičemž při volbě kandidátů, ale je důležité, že také chceme geografickou rovnováhu. To znamená, kandidáti ze takzvané staré EU by neměli být preferováni. Tento proces by se měl týkat i kandidátů do Evropské komise. Máme 19 mužů a devět žen, komise řekla, a nakonec jsem hlasoval pro. Děkuji, pane kolego Pětrovsky, dostáváme se k návrhům týkající se evropské mm, eh, režimu eh, při sankcí při porušení lidských práv pan Piotrovsky. Eh, společný návrh rezoluce o budoucím sankčním systému při porušení lidských práv. My chceme zmrazit aktiva, zakázat vstupy všem e, orgánům jednotlivcům eh, zodpovědním za porušování lidských práv a systémovou korupci. Předpokládáme, že nový systém bude efektivní, ale nejsem o tom sám přesvědčen. Mě znepokojuje představa, že za tímto cílem členské státy musí interpretovat stejným způsobem eh, používání sankcí. I přes výhrady jsem hlasoval nakonec pro tuto rezoluci. Děkuji, pane Piotrovský. Přejdeme k dalšímu bodu. Klimatická změna paní Miranda. Děkuji, pane předsedo. Tento týden v Evropském parlamentu jsme se sešli s mnoha mladými, kteří bojovali proti klimatickým změnám. Vítáme jejich boj a zítra na ulicích eh, pozvednou své hlasy jasně a zřetelně a budou v celé Evropě bojovat proti klimatické změně. Já vítám tento boj a podporuji tento boj za čistý vzduch, úplnou ochranu životního prostředí a také chci zmínit eh, jeden velký problém pro Galici, můj region, to, to je problém o požárů, eukalyptů. Byl zasázeny vládou a Hmm, došlo k pošlení životního prostředí. Zítra v Santiago de Compostela to bude řešit na konferenci o vodě. Děkuji, paní Miranda, a nyní má slovo pan kolega Omar G. Pane předsedo, děkuji. Posli, poslouš, vyslyšte mládež, která je naší nadějí, když se všechno zhoršuje pro klima. Vyslechněte tuto mládež E, která nás vyzývá, abychom jednali i hned pro klima, pro náš, naše přežití jako druhu, pro možnou budoucnost na Zemi. Oni nám říkají, že už není uh, urgentní čekat, ale jednat. Tato, je to historické, to, co se děje. Je to mládež, která nás vede a nám ukazuje cestu. Ona, která se nechce nechat uh, zaplést do tohoto slepého pochodu, který vede k eh, strmému útesu. Ta mládež všechno pochopila. Sprave, mm, klimatická eh, spravedlnost. Dvě, tři stupně, to je zločin proti lidskosti. Děkuji, pane Omanží, pan kolega Umban Krespo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Studentská stávka ukazuje, jak Evropská unie není na výši výzev, které klade změna klimatu. Eh, samozřejmě musíme si uvědomit, že čelíme klimatické naléhavosti a že je zapotřebí drasticky snížit eh, E, emise skleníkových plynů. Naším hlasem chceme ukázat naši podporu mládeže, která se zmobilizovala v obhajobě důstojné budoucnosti a také, aby poukázala na pokrytectví a nečinnost Evropské unie tváří v tvář výzvám klimatický, souvisejícím s klimatickými změnami. Potřebujeme závazné cíle, je třeba skoncovat s drancováním životního prostředí a s drancováním sociálních práv. Nemůžeme pokračovat, jako jsme to činili dosud, v tom rytmu a v tom pochodu. Musíme změnit sociální politiku, protože naše životy a naše planeta stojí za víc než za nějaký zisk a nikdo nemůže ospravedlnit, aby nám ukradli budoucnost. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego Urbáne Krespo a teď kolega Kumpula na tři kolegyně. Děkuji vám. Komise navrhla dva možné scénáře abychom mm, do roku 2050 dosáhli nulových emisí. To znamená, že eh, musíme mm, mít eh, přísnější závazky než dnes. Eh, eh, domluvili jsme se, že do roku 2030 se emise sníží o 55 nižší eh, než v roce 2019 a proto celá řada členských států a doufejme i má vlastní země Finsko, která se chopí předsednictví Evropské unie v červenci bude schopna zaručit většinu na radě, abychom mohli co nejrychleji konat. Hmm, protože komise musí také co nejdříve začít pracovat na návrzích, abychom co nejrychleji mohli dostat našim závazkům a realizovat naše cíle. Podpoříme mládež, která protestuje. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně. A teď má slovo kolega Piotrovský. Děkuji vám. V našem usnesení, v usnesení EKR jsme poznamenali, že Evropská unie je odpovědná za méně než 10 globálních skleníkových plynů a Evropská unie nemůže dosáhnout cíle pařížské dohody bez toho, aniž by něco dělali také jiné ekonomie. Nehovoříme jenom o vlastních zdrojích a o vlastní energii a o vlastní bezpečnosti. Eh, ku příkladu, když podporujeme čisté technologie na výrobu energie, a chceme využívat například vodík, ale já jsem hlasoval proti. Děkuji mnohokrát. A Teď má slovo pan kolega Sošněrc. Mm, já, eh, to fantazie, nikdy jsme to nebyli, nemáme tu technologii, bez ohledu na to, co říkáte, ale levici nezměníte to. Můžete udělat všechno, můžete psát dokumenty, eh, můžete eh, cokoliv dát na papír, ale fakta nezměníte. Eh, můžeme se shodnout, že země se začne točit na opačnou stranu od zítřka, ale nic se tím nezmění. Stejně tak klima a emise. Pokud si dáváte tak nereálné cíle, ničeho nedosáhnete a jediný výsledek bude, že poškodíte evropskou ekonomiku, což je typické pro socialisty, ale nebude žádný pokrok eh, v klimatu. Máte pravdu klimatické eh, politiky do budoucna. My jsme odhlasovali spoustu změn v klimatické politice. Není to předvídatelné, není to stabilní, nikdo nemůže investovat a nemá jistotu, že parlament zítra neotočí o 180 stupňů. Děkuji, pane Šošněrš. Jako další paní Ward. Klimatická změna je globální fenomén, který nezná hranic. My v Evropě neseme velkou odpovědnost. E, e, především ti, kteří žijí v křehkých dotčených zemích. Máme i obrovskou zodpovědnost i vůči budoucím generacím. Já jsem podpořila ty mladé lidi. Inspirovala mě Greta Thunberg, která se účastnila pátečních stávek a požaduje urgentní akci, aby život na Zemi při vší diverzitě pokračoval a posloucháme. Jako spoluzakladatelka interskupiny pro práva dítěte je zklamáním, když vidím, jak konzervativci eh, umenčují tuto mládež a odmítají jim příležitost participovat na naší politice. Chci upozornit na úžasnou skupinu mládeže na škole v Aquintonu, která se jmenuje ECO Group kteří přišli do Evropského parlamentu prezentovat své eh, představy o životním prostředí. To jsou lídři budoucnosti. Děkuji. A na závěr pan Faria. Děkuji. K rezoluce um, o k, e, změně klimatu. To je bod, odkud není návratu. Už nemůžeme e, zůstat na zemi, musíme intervenovat. E, nemůžeme mm, některé věci ignorovat, například mm, vykořišťování planety, třeba e, spolupráce průmyslu, zemědělství, zohledňovat vůli spotřebitele, který eh, musí být zodpovědný a musí být si toho vědom. Potřebujeme technologie pro obnovitelné energie, čisté energie, eh, abych, když bude třeba přechod, eh, transformace od fosilních energií s koncencem na evropské, mm, lokální i národní úrovni, třeba to financovat ambicioznějším způsobem, aniž bychom se ztratili v nějakých opatřeních, které budou jenom takovou fasádou a falešnými výhody. Je třeba garantovat eh, budoucnost lidstva a já doufám, že nebude příliš pozdě. Děkuji, kol, pane kolega Faria. Tím končíme tento bod programu a stáváme se k návrhu usnesení k doporučení zachájení jednání mezi EU a USA. Slovo má kolegyně Kirton Darling, to tady neví, má, má slovo kolega Morel. Děkuji, pane předsedo. Představitelé Evropské unie se více obávají um, více Donalda Tampa než hněvu Evropanů. To je otázka, kterou si klademe, když vidíme, že komise se snaží uh, Eh, vyjednat eh, obchodní dohodu s USA. Co to znamená? Eh, oni nám zakazují obchodovat v euru, nerespektují pařížskou dohodu. A co navrhuje Komise pro Evropskou unii? O, obnovit, ta, to bude takový zombie, bude to stejně ne, stejná nejistota v zemědělství, spolupráce v regulační oblasti, dovozu e, m, mm, plynu, je to stále problém. Na, navrhují řešení, které lidi odmítli. Eh, ty byl eh, odmítnut, eh, vyhozen dveřmi, vrátil se oknem a my se, my se podílíme na této neblahé politice. Děkuji, pane Morele. Tím jsme vyčerpali vysvětlování hlasování k těm jednáním EU-USA. A teď tady máme jedno vysvětlení k situaci v Nikaraguji. Slovo má pan Urban Crespo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Protesty v Nikarague eh, znamenaly více než 76 mrtvých eh, a stovky zadržených a mnoho zraněných. Vidíme tady násilí na lidových vrstvách a žádáme nezávislé vyšetřování, aby odpovědní byli povoláni k zodpovědnosti u soudu pro porušování lidských práv. Podporujeme dialog, který ale začne, zahrne všechny hlasy. A jedné řešení, eh, řešení, které bude znamenat ale, že se osvobodí všichni političtí eh, vězni a že se umožní taková základní práva, jako je výraz protestu při stávkách, eh, svoboda vyjádřit svůj názor. Když se podíváme na historii Nikaraguji, je třeba dosáhnout transformace politik v zemi, ale za zahrnutí lidových vrstev. To musí rozhodnout Nikaragujky a Nikaragujci v naprosté svobodě prostě pro následování a musí se zaručit možnost návratu všech, kteří jsou v exilu. Děkuji vám. Děkuji, pane Urbane Krespo. Tolik tedy k Nikaraguji. A teď poslední vysvětlování hlasování, což je zpráva paní Teocharus a pana Gambuse, co se týká strategické výroční zprávy o implementaci udržitelných cílů rozvoje, cílů udržitelného rozvoje. Slovo má paní Majer. Děkuji, pane předsedo. Jedním z klíčových principů cílu udržitelného rozvoje je to, že jsou univerzální a všechny země se musí snažit, jak doma, tak v zahraničí, aby se splnili ty cíle, ale já mám obavu, že v tomto selháváme. Mám tady dnes celý seznam eh, nákupu, tedy eh, trvanlivé mléko, eh, omáčku na těstoviny a několik konzerv, což jsou věci všechno, které jsou zapotřebí v potravinových bankách. když jsme řešili eh, projekt eh, nula hladujících, tak jsme v Británii vytvořili takový semafor a bohužel konstatujeme, že ani v jednom případě jsme tam neměli zelenou. Každé páté dítě žije v domácnostech, kde je naprostá potravinová nejistota, což je nejhorší výsledek z celé Evropy. Měli jsme čtyři roky na to, abychom otázku udržitelných cílů řešili. Teď je potřeba skoncovat se slovy a začít jednat. Děkuji paní Majer a na závěr má slovo paní Ward. Cíle udržitelného rozvoje jsou závazek, který má transformovat náš svět tak, aby budoucí generace mohly žít v harmonii a míru v daleko rovnostářštějším světě bez chudoby a při respektování životního prostředí. Všech 17 cílů identifikuje naléhavé otázky, které je potřeba řešit. A já blahopřeji Evropskému parlamentu k práci, kde zdůrazňuje legitimitu cílu udržitelného rozvoje jakožto standardu pro naši ekonomiku. Hospodářský udržitelný rozvoj musí jít ruku v roce. Růst nelze chápat pouze jako HDP. Konkrétně co se týká cíle číslo 4, kvalitní vzdělávání. Tady je potřeba odsoudit eh, škody, které napáchala politika úspor na náš vzdělávací systém. Kvalitní vzdělávání to je ta nejlepší investice, jakou vlády mohou udělat. A přesto je vzdělávání jedním ze sektorů, který byl nejhůře zasažen úspornými politikami. Cíle udržitelného rozvoje jsou nyní součástí širších hospodářských strategií členských států EU. Nicméně odchod Spojeného království z EU umožňuje konzervativní vládě ignorovat aktuální hospodářskou politiku EU, která žádá výrazné investice do veřejných služeb, včetně vzdělávání. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Ward. Tím jsme tedy vyčerpali vysvětlování hlasování ke zprávě kolegyně Teocharus a pana Gambuse. Tím jsme na konci tohoto bodu jednání na pořadu jednání. Přeji všem dobrou chuť a odročuji zasedání do 15 hodin. dear president tímto opět zahajuji dnešní jednání. Zápis z včerejšího zasedání a veškeré přijaté texty jsou k dispozici. Nikdo proti zápisu nic nenamítá. A tímto zápis platí za schválený. Eh, Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to otázka k ústnímu zodpovědění komise, která se týká pravidel pro dobré životní podniky zvířat v akvakultuře. Tato otázka pochází od kolegy Flaka a dalších autorů. Za autory bude hovořit nejdříve paní kolegyně Evy na dvě minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, vědecké studie ukazují, že zvířata cítí, mají pocity, mají komplexní psychiku a velké smyslové vnívání. Zvířata mají obrovské kognitivní schopnosti na základě jejich komplexnosti a proto, že zvířata dobře neznáme, vždy docházelo k tomu, že byly jaksi podřazovány, zejména ryby, a nebyly dostatečně chráněny, stejně tak jako ostatní typy zvířat, například savci. Ryby jsou nejvíce zneužívaným zvířecím zdrojem ze všech. 110 miliard ryb se ročně odloví a 1,7 miliardy ryb žije v akvakultuře. Ne samotné je velice zatěžko, abych zde hovořila o všech těchto číslech, ale říkám pouze, že musíme reagovat. Musíme mít s rybami stejný soucit jako s ostatními živými tvory. Musíme mít minimální podmínky pro rybářství, které budou chránit zvířata a také minimální standardy ochrany ryb v akvakultuře. EFSA předložila odpovídající vědecká stanoviska, která jasně zdůrazňují, že ryby jsou vnímající bytosti a e, říkají, že současná úroveň ochrany z odpovídajících nařízení není dostatečná a to ani nařízení, které se týká omračování zvířat na jatkách. Komise si také zadala v poslední době odpovídající zprávu, protože nemůžeme akceptovat, že komise nic nedělá. Potřebujeme objektivní pravidla, která se budou opírat o vysoké vědecké standardy. Je třeba mít minimální požadavky, neživej cestou dobrovolných opatření členských států, tedy iniciativou průmyslu. Pouze eh, je zde fakt, že toto zatím příliš účinné nebylo, mám tím na mysli tu vlastní iniciativu. Proto je třeba, aby Evropské komise vytvořila jednotné normy pro blaho živých ryb a tyto musí být dodržovány ve všech členských státech. Děkuji kolegyně Evy a nyní za komisi pan komisař Mimica. You, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Ano, ryby skutečně jsou vnímající bytosti a je pravda, že jsou odlišné od jiných zvířat. Ovšem jsou to zvířata, která rovněž jsou schopna cítit utrpení, bolest a toto je východisko naší dnešní diskuze. Vím, že existují veliké obavy, pokud jde o dobré životní podmínky v akvakultuře v Evropské unii. V posledních letech došlo i k nárůstu poptávky a chov ryb je mnohem intenzivnější u některých konkrétních druhů v Evropě. Pokud jde o produkční procesy, ty jsou čím dál tím intenzivnější a s tím jsou spojena eh, mnoha rizika a i výzvy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a samozřejmě, že i veřejnost od nás očekává eticky vyráběné potraviny. A proto se ptáte, proč komise zatím ještě nepřišla s konkrétní legislativou, pokud jde právě o problematiku těchto dobrých životních podmínek ryb v akvakultuře. Já bych rád zdůraznil to, že pokud jde o tyto eh, ryby, tak my je chráníme v různých oblastech, to znamená, mm, pokud jde o chov, pokud jde o transport a i eh, poté Eh, samotné proces jatek, všechno bereme nesmírně vážně. Dovolte, abych vám zmínil aspoň některé kroky, které se snaží zlepšit a podporovat životní podmínky zvířat v akvakultuře. Na základě naší strategie z roku 2012 komise provedla komplexní studii, pokud jde o dobré životní podmínky v, jednak v průběhu transportu ryb a rovněž poté při zpracování ryb. V roce 2017 jsme přednesli závěry této studie a toto vedlo i k ústní otázce. Pokud jde o tuto analýzu, tak ta eh, dospěla k závěru, že eh, jsou mezinárodní standardy v této oblasti dodržovány, pokud jde o produkci, zpracování ryb, o IE to jsou mezinárodní standardy, které stanovila Mezinárodní organizace pro dobré životní podmínky zvířat. Tato studie, kterou jsme zadali, ovšem dospěla k závěru, že zde existují ještě nedostatky, pokud jde například eh, o eh, zabíjení těchto zvířat na jatkách. V březnu 2018 Evropská komise přijala zprávu na základě této studie, pokud jde o určité požadavky v oblasti ochrany ryb v celém procesu, například zabíjení, zpracování a tak dále. Zjistili jsme, že zatím není vhodná doba pro specifické požadavky, pokud jde o okamžik zabíjení ryb v tom celém tomto řetězci. Pokud jde o zlepšení životních podmínek eh, chovaných ryb, tak tam můžeme dosáhnout lepších výsledků na základě dobrovolných požadavků a dobrovolných eh, podmínek. V nedávných eh, letech celé odvětví rovněž pokročilo v tomto ohledu, došlo k pokroku a proto si myslíme, že jsme na správné cestě. Rád bych zúraznil několik důležitých bodů, na které nesmíme zapomínat, když hovoříme o této problematice. Akvakultura eh, například eh, v oblasti v této oblasti je relativně mm, nová ve srovnání s jinými eh, druhy ryb. Technologie v této oblasti se dále vyvíjí a celý tento sektor akvakultury je nesmírně diverzifikovaný. Například pokud jde o kapra, nebo pokud jde o lososa, nebo eh, například struha, tak samozřejmě, že tam jsou různé podmínky. Každé, každá, každý druh ryby vyžaduje jiné úsilí, pokud jde o výzkum, vývoj, No a samozřejmě, že tento sektor je eh, jiný, i pokud jde o jejich velikost, geografické rozložení, různou praxi, různé postupy v jednotlivých členských státech. Harmonizovaný přístup v této oblasti by proto byl mnohem komplexnější a komplikovanější, než se zdá. Vzhledem na všechny tyto úvahy možná by bylo lepší, aby přímo členské státy rozvíjely osvědčenou praxi v národním kontextu. I přesto se komise, komise chce pracovat na této oblasti a zlepšovat životní podmínky zvířat v akvakultuře. Uvedu vám několik příkladů. V roce 2018 jsme právě toto téma eh, měli jako hlavní téma dvou setkání platform, které pokrývaly všechny subjekty zabývající se problematikou životních podmínek zvířat. V listopadu 2018 Evropský účetní dvůr zveřejnil zvláštní zprávu, která se týká dobrých životních podmínek zvířat. Doporučili například eh, i to, aby celá tato strategie byla neustále pravidelně hodnocená v letošním roce komise zahájí hodnocení celé této strategie a rád bych vás ujistil mm, o tom, že eh, i životní podmínky eh, zvířat v akvakultuře budou součástí tohoto zhodnocení a komise bude monitorovat celou situaci a zároveň podporovat dialog se všemi zúčastněnými subjekty. Děkuji vám. Děkuji pane komisaři Mimicovi. Nyní bude hovořit kolega Pospíšil. Na jednu minutu, prosím

Děkuji kolegovi Pospíšilovi a není na dvě a půl minuty kolega Mamikins. Já vám děkuji, pane předsedající. Eh, vážený pane komisaři, vážení kolegové, eh, morálka lidí se posuzuje eh, tím, jak nakládají ze zvířaty. Je děsivé, že v Evropské unii pořád máme mechanismus na ochranu blahobytu zvířat Eh, mm, soustavným způsobem ve všech členských státech. Máme správné postupy, které mohou pomoci eh, komisi při jejich snahách hledat zlepšení. Evropa je stále místem, kde eh, se při nakládání, při dopravě, s genetické manipulaci, při zacházení se stresem a s při eh, nehumánní uh, porušují eh, základní zásady v akvakultuře. Musím, musíme se postarat o to, aby ryby, které se dostávají na stůl spotřebitelů, byly produktem k vysoce kvalitní akvakultury. A já upřímně doufám, že komise Ehm, pomůže uzavřít eh, naše statečné tedy mezery v našem poznání eh, eh, ohledně ryb v akvakultuře. A hm, pokud je o vytváření techniky v chovu ryb, nařízení z roku 2005 a 2009 již nejsou schopna zajistit vysokou úroveň pohody ryb. A já bych rád také požádal o celoevropské legislativní požadavky pro akvakulturu. Samozřejmě eh, zajistit vám blahobyt eh, mm, obnáší určité eh, výzvy v praxi. Něco, co přinese pozitivní obrat pro jeden druh ryb, může být negativní pro jiný druh. A proto nemůžeme očekávat eh, zlepšení eh, blahobytu eh, akvakulturních ryb preskriptivními standardy. Musíme uplatňovat jiná kritéria na drobné zemědělce a, nebo na drobné chovatele a na velké akvakulturní firmy. Menší výrobci mnohem více věnují pozornost známkám stresu Eh, opomíjení eh, eh, stresu u ryb vede k propukání nemocí a ke ztrátám na váze. Každý Evropan spotřebuje ročně 27 kg ryb a má se to zvyšovat a akvakultura se, z, se stala největším mm, oblastí z, z živočišné výroby na světě. Tak... Děkuji na minutu a půl, kolega Lepončišč. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že i Chorvatsko je jeden ze států, které mají dlouhodobé zkušenosti s chovem ryb v akvakultuře již celá celé desítky let provozujeme v Chorvatsku akvakulturu a Istrie, je ten region, který velice dobře znám. Tam eh, máme například eh, chov mořčáka obecného či mušlí a znám veškeré ty různé metody, které používají, podniky, které se chovu věnují. A chci si, že dobré životní podmínky zvířat a ryb eh, jsou pro nás velice důležité v Chorvatsku. Je třeba zdůraznit, že chov nepopitelně je čím dál tím míře více zastoupen v rybách, které jíme. Čím dál tím víc takovýchto ryb pochází z akvakultury, proto jsme odpovědní za to, abychom těmto rybám vytvořili dobré životní podmínky i s ohledem na znečištění oceánů plasty. Je tedy dobré mít zdravé chovy ryb v akvakultuře. Eh, ryby jsou citlivé a je dobré, je důležité se jim věnovat, neboť je to také pro nás důležitý zdroj potravy. A já jsem rád, že máme tuto ústní otázku, že se zabýváme způsobem chovu, přepravy a usmrcování ryb, tedy celým životním cyklem ryb. Veškerá tato opatření jsou velice důležitá. Je tedy zásadní, aby komise navrhla harmonizovanou legislaturu, která by dovolila všem členským státům EU chovat ryby správným způsobem. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Jakovčičovi a nyní kolegyně Metz. Děkuji, já budu hovořit francouzsky. Největší výzva u tohoto tématu, to nejsou ani ty ryby, ani ty kruté praktiky, neboť alternativy existují. To jsme my vlastně, my, my političtí, politici, kteří rozhodují, tedy vy všichni, kteří mě dnes nasloucháte. Jde o to, abychom znovu objevili rybu, viděli tu celou komplexnost tohoto živého tvora, kterou jsme popírali dlouhodobu. Dnes víme, že ryby také po, pocitují bolest že se znají například, že se snaží navzájem sebe chránit, když je někdo se snaží ulovit. Ale v akvakultuře eh, jsou miliony ryb, ke kterým se přichá, přistupuje jako k předmětům. Eh, ta ži, voda, ve které jsou chovány, má špatnou kvalitu, nedostatek kyslíku, je tam mnoho parazitů, chorob, rybám se dávají antibiotika, hormony, ryby jsou vystavovány stresu, eh, mají málo prostoru, takže se zraňují a jsou navzájem agresivní a způsob chovu jim nedává možnost, aby se chovali svým věd, vlastně přirozeným způsobem. Ryby, citlivé živé bytosti, které jsou mnohem komplexnější, než jsme si kdy dokázali představit, si zaslouží, abychom k ním přicházeli důstojným způsobem. Proto eh, vysílám komisi, aby předložila nový text, který zohlední tu eh, současnou krutou realitu, která je a panuje v akvakultuře a aby navrhla odpovídající opatření, která budou chránit ty fantastické živé bytosti, kterými ryby jsou. Děkuji kolegyně Max Mec a nyní kolega Ek na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. I když v Evropské unii ročně se v akvakultuře zabije až 1,7 miliard ryby. Neexistují žádné rozumné právní předpisy pro ochranu těchto zvířat. K rybám se stále přistupuje krutým způsobem. E, zabíjí se e, bez omračování či s nedostatečným omračováním. A my tady v parlamentu, na radě, na komisi k ním přestupujeme jako k nižším formám života, která nemohou nic vnímat, nic cítit. Ne, ale ryby, eh, ryby mají mozek, ryby jsou komplexní zvířata a vy toho ne, jste si toho nevšimli, dámy a pánové. Já vůbec nemám pocit, že je tady politická vůle pro to, aby se pokročilo s odpovídajícími právními předpisy. Pokud jde o zvířata, ta komise je najednou slepá a hluchá. Ale Týrání zvířat je ve všech členských státech země, alespoň na papíře, trestným činem, takže to je zločin. Ale komise, ta se nechá vodit e, rybářským průmyslem, jedná jak on chce. Já na vás apeluji, konečně, konečně něco čiňte, pokročte vpřed, tak, aby ryby dostaly alespoň minimální ochranné standardy. Děkuji vám, děkuji kolegovi Ekovi a nyní na dvě a půl minuty kolegyně Evy. Eh, pane předsedo, tentokrát eh, budu hovořit eh, za hnutí pěti hvězd. 69% Evropanů chce, aby Liby byly lépe chráněné než teď. Chtějí, aby požívali alespoň stejnou úroveň ochrany jako jiné zvířecí druhy, které konzumujeme. To, že mohou cítit bolest, je eh, důležité při rozhodování o jejich zacházení. Tohle komise už nemůže pomíjet. Další věc, kterou nelze pomíjet, jsou věci, které se týkají eh, veřejného eh, zdraví. Zvířata, která jsou držena v napěchovaných nehygienických strukturách, jsou nemocná a potom mm, chovatelé musí používat antibiotika a další látky, aby je udrželi eh, při zdraví. Samozřejmě ty nehygienické standardy mají eh, dopad na životní prostředí jako celek. Podívejte se na kvetoucí eh, řasy a na mrtvé zóny, které vznikají blízko akvakulturních zařízení a dopad, jaký to má na naše vodní zdroje a biodiverzitu. Věřím, že komise eh, toho musím dělat více. Nejsem spokojená s eh, odpovědí komise. Můžeme toho udělat mnohem více. A můžeme začít tím, eh, že budeme mít přísnější pravidla a budeme řádně uplatňovat. Musíme vyzvat věci, aby nám poskytnuli stanoviska k stresu ryb a jaký to má dopad na nás o druzích ryb v akvakultuře, eh, o koncentraci těchto eh, ryb a jak to ovlivňuje eh, jejich blahobyt. A, a také musím říci, že jsem zarmoucená, že tady k tomu nemáme politické usnesení a vůbec nevíme, jestli k tomu, co tady říkáme, bude někdo přihlížet. Děkuji, paní Evy. Teď dva a půl minuty, kolega Elisen. Děkuji vám, pane, slovo, pane předsedo. V Nizozemsku od roku 2010 eh, se eh, eh, zřídila zvířecí policie. Ta zakročuje proti lidem, kteří týrají zvířata a mm, špatně s nimi zacházejí. Je to proti pytlákům a mm, proti jiným pachatelům trestné činnosti a pokuty byly zvýšeny. Také je zvláštní telefonní linka 144, kde se to může hlásit tak aby e, všechna hlášení šla e, do těch správných e, instancí. A 140 lidí na tom dohromady pracuje a to hlášení ohledně zneužívání a týrání zvířat je stále čistí, častější. Je to určitě pozitivní věc. Tazatele této otázky tvrdí, že samozřejmě Eh, tohle je mají na starosti členské státy. Ono samozřejmě vždycky je to eh, lepší eh, tedy se to dá udělat ještě lépe, jako v Nizozemsku, ale samozřejmě se musím zeptat komise. Je, z tohoto eh, lze pochopit, že ne všechno se musí řešit v Bruselu a v eh, Štrasburku. U nás nizozemský eh, mm, volič volí, jak je třeba zacházet se zvířaty. Je to pravomoc Národního parlamentu a Evropská unie se do toho vůbec nemusí vkládat. Národní parlamenty jsou dobrým místem, kde se tohle může řešit. Samozřejmě mm, Eh, si mohou eh, země vymenovat informaci eh, o těch správných postupech. Na to je Unie dobrá. Ale určováním, určovat to, jaká ta pravidla přijmout, to musí dělat lidé ve svých zemích prostřednictvím svých odvětvových organizací a ne na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji kolegové Sene a teď minutu a půl kolegy Miranda. Děkuji, pane předsedo. Má země mé zemi je ryba více než potravinou, je to národní symbol a proto jsem velice znepokojená touto problematikou. Takový zásadní problémy a Evropa by tady měla něco učinit. Jakou chceme, rozhodneme se, jaký chceme eh, rybářství, udržitelné nebo chceme mít intenzivní nebo extenzivní v akvakulturu. Já jsem pro extenzivní akvakulturu, protože intenzivní akvakultura vůbec nesplňuje veškeré podmínky, které jsou do, vhodné a nutné pro to, abychom měli zdravé ryby. Ale bohužel eh, intenzivní akvakultura se stále šíří, používají si tam hormony, antibiotika, ryby se stresují, a proč se to dělá, aby e, se vytvářely zisky, ale ty zisky se potom koncentrují v rukou několika málo osob. Pokud bychom měli extenzivní akvakulturu, pane komisáře, tak by to bylo vhodné. Měli bychom, mohli bychom takto například i sbírat mořské plody, nebo mít menší farmy, které by dali práci samostatným farmářům. A proto si myslím, že eh, komise by takovouto extenzivní akvakulturu měla i finančně podpořit z budoucího Evropského námořního fondu. Tímto bychom lépe chránili naše ryby a lépe chránili lepší model akvakultury, ten extenzivní, kde se nemusí používat léky, antibiotika a hormony, a byl by to model, který by nevedl k tomu, že bychom si museli klást takovéto otázky, které si dnes klást musíme. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegyně Mirandě a nyní na minutu kolegyně Hazekamp. Děkuji. Eh, eh, ryby mají vědomí a, a, a jsou schopni cítit, eh, jsou, mohou zažívat stres. Ne všechno eh, v akvakultuře je intenzivní chov. Eh, evropští eh, rybáři připraví o život ročně miliardu a půl ryb a hm, chovají jich dohromady 3 miliardy a kolikrát hrozným způsobem prakticky všechny ryby jsou usmrcovány neomámené a dlouho trpí Eh, tresky mohou být eh, u, eh, při vědomí dlouhé hodiny na ledu a nebo na vzduchu. To tež platí o uhořích. My jsme se snažili už s tímto skoncovat dříve, ale nestalo se to. Měli jsme tady celou řadu zpráv, kde se říká, že je to špatné, pokud jde o blahobyt ryb v Evropě, ale u toho zůstaneme. Kdy můžeme očekávat konkrétní opatření, protože ve vašich eh, zprávách, ve vašich hodnoceních eh, se vůbec eh, k těmto zvířatům nepřihlíží a proto si myslím, že evropské mm, zemědělské a rybolovné dotace se musí zrušit. Děkuji paní kolegyně Házekamp a teď máme každý the a bude hovořit kolega Kelly. Tomáš grŵp rhan. Ys o'n ceisio Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já se domnívám, že toto je skutečně velice závažná ústní otázka, tak jak se o tom zmínili předřečníci. Já jsem skutečně rád, že můžeme tuto otázku komisi položit. Komise se zmínila o výzkumu, který provedla v posledních pěti letech a já se domnívám, že i náš irský kolega se právě na této problematice velice aktivně na komisi podílel. Vidíme, že každým rokem roste poptávka po rybách, vidíme, že máme čím dál tím méně volně žijících ryb a proto máme čím dál tím více rybích farem. Ano, je to obrovské odvětví a právě proto musíme dávat pozor na to, aby jsme v oblasti akvakultury a na farmách, na rybích farmách dodržovali nejvyšší možné standardy a pravidla. Samozřejmě, že pokud je o transport ryb, rovněž vše musí probíhat bez jakéhokoliv utrpení a rovněž i při usmrcování ryb. Děkuji. Děkuji kolegy Kelly a nyní kolega Cambacky. Srdečně děkuji předsedatelu. Děkuji za slovo. Pane předsedající, milí kolegové, kolegyně, rád bych poděkoval všem, kteří podepsali tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Je to nesmírně závažné téma a my samozřejmě musíme reagovat na problematiku tohoto odvětví. Proč je zde taková skepse na straně mnoha našich občanů, když se například dívají na tuto problematiku? Možná by bylo dobré podívat se i na to, že ryby jsou vnímající bytosti, že skutečně mohou cítit. Myslím si, že je důležité, že se věnujeme tomuto tématu, aby naši občané věděli, kam jdou jejich finanční prostředky, daně a tak dále. Měli bychom reagovat, ale samozřejmě i na očekávání našich občanů, protože jde samozřejmě především o naše občany a právě proto bychom měli věnovat pozornost spíše občanům než pocitům ryb. Děkuji. Děkuji panu Cambackému. Tímto jsme ukončili podstup ke GI a na závěr naší rozpravy ještě jednou vystoupí jménem komise pan komisař Mimica. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, já jsem nesmírně pozorně naslouchal vaší diskuzi a rád bych vám poděkoval za nesmírně kvalitní argumenty, poznámky. Je jasné, že dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře představuje mnoho výzev a jsem nesmírně rád, že dneska můžeme o tomto tématu společně debatovat. Co nás čeká do budoucna? Co můžeme udělat? Jednak musíme mít dostatečné vědecké důkazy, abychom lépe pochopili potřeby jednotlivých rybích druhů v jednotlivých etapách produkce. Zároveň musíme vzít v potaz variabilitu produkčních systémů v celé Evropské unii. Máme zde obrovské industriální farmy, středně velké podniky, drobná hospodářství, drobné rodinné podniky a tak dále. Musíme zároveň být zaangažováni se všemi subjekty aby došlo ke konstruktivnímu dialogu, aby se na tom podíleli všichni aktéři, abychom nalezli udržitelné a kvalitní řešení problému, kterým čelí akvakultura v současné době, včetně environmentálních otázek, dobrých životních podmínek zvířat, využití hormonů, antibiotik a tak dále. Souhlasím stoprocentně s tím, že dobré životní podmínky zvířat musí být integrovány do dlouhodobé strategie celého sektoru akvakultury v Evropské unii. V příštím roce budeme mít k dispozici výsledky hodnocení strategie celoevropského charakteru v rámci EU, která se zabývá touto problematikou a bude to takový odrazový můstek pro další iniciativy v této oblasti, včetně akvakultury. Rád bych vás ujistil o tom, že Evropská komise bude nadále věnovat obrovskou pozornost dobrým životním podmínkám ryb a voláme potom, aby všichni zainteresovaní spolupracovali ve jménu zlepšení situace v tomto sektoru. Děkuji pane komisaři Mimicovi, tímto je ukončena tato rozprava a jako další bod na pořadu jednání máme otázku k ústnímu zodpovězení položenou komisi, která se týká základních práv osob afrického původu. Nejdříve bude hovořit eh, za autory kolegyně Kienge. pane předsedající dnes vedeme rozpravu o situaci evropských občanů afrického původu a já využiji této příležitosti abych zde poukázala na různé formy sociálního vyloučení, kterému jsou tyto osoby vystaveny. Mojí, eh, mým úkolem zde při tomto vystoupení je, abych předsednictvu našeho schromáždění ukázala, jak jaké otázky si musíme klást v souvislosti s tímto tématem a jak bychom měli k tomuto tématu přistoupit v rámci naší příští parlamentní práce. Chápat to musíme tak, pane předsedající, že já bych ráda zdůraznila dobré klima, které panovalo na výboru Liba, Libe, promiňte, když šlo o to, abychom přijali závěrečný návrh usnesení, který bude v příští době předložen plénu. Díky účinnému a kompetentnímu zprostředkování Kloda Moerese jsme dospěli širokého konsenzu na obsah usnesení díky spolupráci zejména Alde Gue, EPP a dalších. Samozřejmě jste nedostatky přetrvali, ale Nyní máme oficiálně uznáno, že osoby afrického původu mají problémy, jsou vystaveni vyloučení, možná bychom mohli myslet i na vyplácení nějakého odškodnění eh, či na veřejné omluvě a samozřejmě by bylo vhodné vrátit africkým zemím veškeré kulturní statky, které jim byly odebrány zejména během doby kolonizace koloniálními mocnostmi. Otázka eh, odtajněných koloniálních archivů by měla být středobodem našeho zájmu. Takto jsem tedy načetla témata, které jsme měli na výboru Libe a myslím si, že můžeme být relativně spokojeni se závěrečnou podobou návrhu usnesení. Máme tady výsledek velice seriózní a kompetentní práce ve snaze nalézt kompromis. Ráda bych ještě poukázala na několik zásad, a totiž je třeba, abychom měli skutečně rovné zacházení abychom měli rovné zacházení evropských občanů afrického původu, což samozřejmě nemůžeme odpojit od základních lidských práv. Jde nám o to, abychom podporovali rozmanitost, chránili lidskou důstojnost a její nedotknutelnost, to k tomuto tématu stoprocentně patří. A rovněž nám jde o to, abychom v Evropě, ve které máme století sociálního rozvoje, v této Evropě bojovali proti nerespektování osob afrického původu. Tady mám na mysli i specifický výzkum Evropské agentury pro základní práva, který ukazuje, že v evropské společnosti stále ještě přetrvávají aspekty, či se znovu navrací, aspekty rasismu a odmítání osob afrického původu. Rovněž jsme svědky skutečnosti, že toto odmítání je výrazem ksenofobie, která vede k tomu, že e, osoby afrického původu jsou vytlačovány na kraj společnosti. Je to tedy důležité téma, kterým se musíme zabývat a je třeba zajistit těmto lidem také přístup k důstojné práci, přístup e, k vzdělání. Někdy až máme pocit, že se vracíme zpět k apartheidu. Například jsme svědky toho, že africké děti, tedy děti afrického původu, nemohou navštěvovat školní kantýnu a že dokonce existují pokusy pro ně zřizovat oddělené třídy. Toto jsou evropští občané, které mají africké kořeny, ale jsou to evropští občané. Musíme tedy chránit jejich práva a vidět i jejich historii. Vzpomeňme si například na středověk, obchodování s otroky a pak v dalším vývoji historie i e, vzpomeněné neokoloniální tendence. A samozřejmě toto vše souvisí i s problematikou migrace. Na to panují různé názory. Já předpokládám, že evropští občané afrického původu se stanou předmětem hluboké analýzy tak, abychom se věnovali eh, veškerým jejím problémům, zanalizovali a pak jim samozřejmě pomáhali, problémy řešili. Nemůžeme tvrdit, že rasismus je něco, co se týká pouze amerického kontinentu. Ne, je to problémem i zde v Evropě. Musíme zabránit, aby se z toho stal nějaký převládající názor. Děkuji, předseda. Nyní za komisi vystoupí pan komisař Dombrovskis. Uh, uh, Vážený pane předsedající, vážení poslanci, rád bych poděkoval výboru Libe eh, za to, že poukázal eh, na tuto otázku. Eh, komise se obává vysoké v úrovni tohoto tohoto typu v násilí na Afričanech pocházející v, Evropě, jak ukázala dávno Agentura pro základní práva. Prevence a boj s afrofobií eh, a s jinými formami eh, rasismu eh, plně jsou obsazené, obsažené v, v základním dokumentu Komis, který pro nás zůstává prioritou. My tam máme celou řadu opatření a nástrojů, včetně sledování transpozice příslušné evropské legislativy, konkrétně směrnice o rovnosti ras a o, o Eh, srovnávání eh, ras. My jsme minulý rok vydali obecné eh, zásady k zajištění implementace této legislativy. Zaměřili jsme se na data o rovnosti a o trestné činnosti z nenávisti. Minulý rok v listopadu jsme vydali také nové obecné zásady k praktickému uplatňování Evropského rámcového rozhodnutí k rasismu, eh, což má být užitečný eh, nástroj pro eh, v národní orgány při lepším vynucování národní legislativy o mm, nenávistných projevech. Ty hlavní iniciativy, jako je etický kodek k boji s nenávistnými projevy online, také jsou klíčovým příspěvkem k pokroku v terénu. Všechny tyhle horizontální iniciativy se eh, snaží eh, vystupovat proti afrofobii a v, eh, proti černožskému rasismu. Ale vzhledem k tomu, že jsou to specifické typy rasismu, tak je třeba jim věnovat zvláštní pozornost. Máme skupinu na, vysokou, na vysoké úrovni, pro eh, boj eh, s eh, rasismem a jinými typy netolerance a ta vydala k tomu příslušný dokument. My jsme následně vydali v listopadu loňského roku také dokument k konkrétním bariérám, předsudkům a a překážkám, kterým čelí lidé afrického původu. Jsou tam vyjmenována konkrétní opatření, která mají konkrétně řešit diskriminaci, e, vylučování, e, e, kterým čelí lidé z afrických komunit chceme ho implementovat na evropské úrovni a bavíme se o něm s příslušnými zainteresovanými stranami. Těším se na tuto debatu a na hlas Evropského parlamentu, který bude jistě odražen v příslušném usnesení. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Dombrovsky, si teď eh, minutu a půl kolega Faria. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, kontext boje proti rasismu a vylučování je velice důležitý a máme to také v roce 2050 2025, což je Mezinárodní desetiletí osob z afrického půdu navprosti veškerým kohlášením. Bohužel tito lidé jsou stále vystavili kriminalice na zrasového původu, také právní diskriminaci. Jsou na, málo reprezentovány také zde v evropských institucích, takže pak nemohou ani přispívat boje proti diskriminaci. Je to velice smutný obrázek, je to ostuda, která v podstatě je všude v Evropě, tím myslím i svou zemi, kde osoby afrického původu jsou velice zranitelné sociálně, ekonomicky a bohužel eh, Nadále přetrvává policejní násilí na základě rasistické diskriminace. A tito lidé, když jsou občané Portugalska, stále se k ním přistupuje jako k imigrantům, tím se omezují jejich práva a jsou vystaveni, já bych řekla, institucionálnímu rasismu, který přetrvává i dnes v 21. století. Potřebujeme tedy evropský rámec pro odpadající politiky, inkluze občanů afrického původu, kde budeme mít, e, zajištíme, že se bude bojovat proti afrofobii a proti zločinům z nenávisti. Nemůže i nadále pouze přihlížet takovýmto špatným praktikám diskriminace těchto občanů. Evropa musí být i nadále prostorem libe, svobody, a rovnosti příležitostí pro všechny. A není možné, aby tyto lidi byli vylučováni ze společnosti, neměli dobrý přístup k platům a někdy dokonce ani ke zdravotní péči. Děkuji. Děkuji kolegovi Fariovi a nyní na dva a půl minuty kolegyně Kienge. Grazie. Volevo... Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych připomněla kolegům a kolegyním následující věc rasismus je nezákonný. To znamená, že nesmíme zapomínat na to, že zde bohužel rasismus existuje a zároveň je zde takový koncept prezumce viny, který se šíří v našich společnostech. Dochází k stereotypům, a právě proto v této oblasti tento koncept bohužel existuje. Mnoho občanů afrického původu v Evropě jsou bohužel vystavováni špatnému zacházení. Občas je obtížné vůbec diskutovat s obětmi rasismu a xenofobie tyto problémy, protože bohužel zde existuje právě tento princip prezumce viny. To znamená, že tito lidé jsou často obvinováni z toho, že si vymýšlejí. Lidé jsou často, na, lidé jsou často předmětem takzvané kolektivní halucinace v tomto důsledku. Zároveň ale policejní složky, bezpečnostní složky v Evropě bohužel často věří tomuto principu prezumce viny lidí afrického původu. Například, když si chtějí osoby afrického původu pronajmout eh, nějaký byt nebo eh, v případě, že dochází ke kontrolám na ulici, k nějakým náhodným kontrolám. Často jsou to právě tito lidé afrického původu, i přesto, že mají samozřejmě všechny dokumenty v pořádku, tak jsou často předmětem těchto náhodných kontrol. My musíme v Evropském parlamentu udělat vše proti těmto útokům, verbálním útokům rovněž a udělat všechno proto, aby tyto eh, jednotlivé aktivity zmizely nejenom od nás, ale z celého světa. Děkuji. A nyní má slovo pan Jurek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V současné Evropské unii je to takový kulturní marxismus, který zde vidíme. Jeho rozdíl se s původním marxismem je v tom, že se zde hovoří především o diskriminaci o různých skupinách diskriminovaných osob, ale v podstatě dochází k vykořišťování těchto osob, protože v podstatě poukazujeme na to, že společnost diskriminuje, neustále zde máme další a další skupiny, tak v podstatě vlastně Mm, dochází k tomu, že se vzájemně neustále obvinujeme a já si myslím, že bychom neměli jít touto cestou do budoucna to, že zde budeme nějaké speciální právní předpisy nebo nějakou speciální policii a tak dále, to přece nepředstavuje solidární společnost. Pokud máte pocit nějaké křivdy, tak je samozřejmě jasné, že musíme konat, ale na základě práva na základě legislativy, která je zde k dispozici, protože mm, solidarita, to znamená zároveň i křesťanskou kulturu, ve které jsme byli mm, vychováni a ne nějakou policii myšlení, která bude podle mého názoru vytvářet pouze další společenské konflikty. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan kolega Jakovčič. Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni jsme si vědomi toho, že žijeme v období populismu, rostoucího populismu, že zde vidíme neustále narůstající projevy nenávisti a že to, že se lže, tak to je považováno za přirozený jev. Nacionalismus to je další fenomén, který neustále narůstá homofobie je čím dál tím viditelnější, afrofobie, další fenomén, který je na vzestupu a v tomto okamžiku předseda Evropského parlamentu právě v takovém citlivém období, jak víme, že se snaží nějakým způsobem omlouvat činy Mussoliniho a jeho rasistických projevů. V tomto konkrétním období, kdy právě by nám měla ležet na srdci naše společnost a to, aby se lidé vzájemně nena, nenáviděli, aby nedošlo k tomu, že se nenávidíme kvůli barvě pleti, kvůli etnickému původu, Čili podle mého názoru to, že kolegyně Kienge předložila tuto ústní otázku, to je opravdu skvělé, to je úžasné. Já nechci být naivní, nechci žít v nějaké iluzi či iluzorním světě, ale chci věřit, že náš svět má ještě pořád šanci, že má šanci na lepší budoucnost. Víte, já, když jsem přišel do Evropského parlamentu, tak jsem věřil, že zde budeme bojovat za evropské hodnoty, za společnou kulturu a za eh, společnou budoucnost. Děkuji vám. A kolegin Děkuji kolegovi Jakovčičovi. A paní Veržia, děkuji, pane předsedo. Poprvé v tomto hemicyklu máme rozpravu o afrofobii, o racismu, který se opírá o barvu pleti. Eh, občané afrického původu jsou potomci imigrantů, ale jsou rovněž Evropany. Někteří z nich již několik generací. Jsou to tedy naši, například jako naši zámořští spoluobčané, ale je tady specifický rasismus, který čelí, cílí na tyto osoby černé pleti. A my tady máme historii, jakožto evropský kontinent a nemůžeme odmítat naše historii a násilí, které jsme páchali v Africe, obchodování s otroky eh, a kolonialismus, ne o kolonialismus rovněž a samozřejmě vzpomínáme naši politiku zejména vůči subsaharských migrantů. My musíme hovořit o veškerých těchto dějinách bez tabu, bez nějakých předsudků. Musíme jasně pojmenovat ty zločiny a to byly zločiny proti lidskosti. Měli bychom se také vlastně vyhnout tomu, aby se rasismus šířil pro Evropě, mám tím na mysli naše instituce. Samozřejmě tady musíme jmenovat i tu diskriminaci a násilí ze strany policie. Eh, rovněž se podívejme na článek 1 za eh, prohlášení o lidských právech. Je tady jedna zásadní věc. Pokud někdo je báčenou pleť, tak vždy to má nějaký význam. Děkuji, kolegyně Verža. A nyní bude mít slovo kolega Pospíšil na minutu a půl.

Děkuji, pane kolego Pospíšile. A teď minuta kolega Čambasky. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, tohle je opravdu zajímavá otázka. Základní práva lidí afrického původu v Evropě. Ono to je opravdu velmi důležité. Je to jedna z věcí, které se, kterým se opravdu musíme věnovat. Já tady zastupuji eh, bulharský eh, národ eh, v Evropském parlamentu a musím říct, že práva a zájmy bulharských občanů jsou pro mě taktéž důležitá. 500 tisíc z nich by mm, Eh, muselo opustit eh, zemi, kdybychom eh, přijali Macronův balíček. Já respektuji každého, žijeme ve, společné, ve svobodné společnosti, každý má právo na svůj názor, ale myslím si, že ty problémy osob afrického původu by měly být problémy afrického kontextu. Musíme se, musíme se zabývat především svými vlastními občany. Děkuji kolego Džambacky a teď každý eh, AI bude hovořit pan kolega Kelly. Děkuji vám. To je, myslím, velice důležité téma a jsem eh, rád, že se o tom eh, dnes tady hovoří lidé eh, se eh, stále více pohybují v Evropě, ale otázkou je, jestli eh, jsou stále tolerantnější. Je to dobrá otázka, ale nesnadno se na ní odpovídá. Vypadá to, že ne podle řady důkazů. A, a je tedy velice důležité, aby Evropský parlament se nad tím zamýšlel a snažil se zajistit eh, spravedlnost a rovnost pro eh, každého, zejména pro lidi afrického původu. Měli by ti lidé měli mít stejnou příležitost, eh, neměli by být předmětem trestných činů z nenávisti, nenávistných projevů a to by se jich mělo týkat v každé oblasti života, zejména ve sportu kde eh, lidé afrického původu eh, jsou předmětem nadávek jenom kvůli eh, své barvě pleti. To musíme zastavit. Evropský parlament a evropské instituce tady mohou sehrát vůči úlohu, protože v této době musíme volat po rovnosti pro každého, pro muže i pro ženy. V tomto parlamentu i v tom příštím. Děkuji vám. Eh, Děkuji. Nyní má slovo kolegyně Waltz. Bohužel, rasismus je ještě pořád realitou v Evropě. Dochází k diskriminaci osob afrického původu, a ženy afrického původu, LGBTI osoby, čelí opravdu velice smutné situaci. Je to diskriminace na základě pleti, genderová diskriminace, nemají rovné příležitosti v oblasti zaměstnání. Toto je opravdu situace, která je ještě horší pro trans ženy s jinou barvou kůže. Rasismus v Evropě má kořeny v ve staletích koloniálních období. My samozřejmě musíme na tyto problémy současnosti reagovat, musíme bojovat proti těmto nešvarům. Mezinárodní den pro boj proti rasové diskriminaci se blíží a já vím, že tisíce demonstrantů opět vyjde do našich ulic a budou volat po ukončení diskriminace tohoto původu. Pane Zambasky, vy byste si měl uvědomit, že my všichni máme stejnou DNA. Děkuji, kolegyně Wort. Na závěr postupu ke čtí a bude mít slovo kolega Sosněč. Já přijdem na ten debat z těkavostí. Já to skutečně pozoruji s, veliký, s velikou pozorností. Já nevím, o co vám ale jde milí kolegové, kolegyně. Kromě dvou lidí vy jste vlastně říkali to samé, odkud víte, že je to neustále rostoucí problém. Chtěl jsem se zeptat pana Jakovčiče, ale ten už odešel. Jak víme, že je to rostoucí problém? Kde máme údaje, které to pod tvrzují, že je zde větší problém s rasismem, homofobií a tak dále spíše je to homolatrie než něco jiného. Víte, to už je tolik deviací, o kterých hovoříme v Evropském parlamentu. Podle mě nejde o homofobii. V čem je problém? Kde máte konkrétní údaje? Na základě čeho, dámy a pánové, můžete vůbec vést takové diskuse? To je marginální problém podle mého názoru a možná proto, že se blíží volby, tak chcete získat několik málo hlasů lidí, které to zajímá. Já osobně si myslím, že bychom tomuto tématu neměli věnovat pozornost. Děkuji. Děkuji kolegy Vysočnicovi. Dovolíte otázku od kolegyně Kienge? Prosím, paní kolegyně. Děkuji. Mám zcela krátkou otázku. Ráda bych, aby kolega zde řekl, že lidé černé pleti z Afriky nejsou součástí Evropy, že to neuznává. Pokud to takto jasně řekne, tak e, tedy uvidíme a bude z toho jasně vypívat, kdo se smí účastnit této diskuse a kdo ne. Samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že se mohou stát součástí této rozpravy. Jistě právo na to mají. Já jsem přece nic jiného neřekl. Kolegyně Verži, ale to je poslední modrá karta, kterou uh, budu akceptovat, pokud to akceptuje kolika Sošněrc. Prosím, kolegyně. To není modrá karta, já tady připomínám jednací řád. Chci, abychom si znovu poslechli to, co řekl kolega Sosněč. On tady podle mě přispůnil otázku diskriminace, rasismu a homofobie na perverze, nějaké úchylky. To je naprosto skandální, je to nedůstojné tohoto Evropského parlamentu. Tedy prosím, pane předsedo, znovu si poslechněte přesně, co řekl a přistup k nutným sankcím, pokud já jsem správně slyšela a pochopila, co tady říkal. Takže to není modrá karta, já tady vystupuji v rámci technické poznámky k jednacímu řádu. Ano, Herr Kollege... Ano, kolega To nebyla modrá karta, kolego. E, paní Veržia, my se tady nebudeme znovu jaksi odehrávat, opakovat, ale samozřejmě já vaši připomínku veru v potaz a budeme se tomu věnovat. Na závěr naší rozpravy hovoří za komisi komisař Dombrovský. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za vaše příspěvky ke kterým komise eh, přihlídne eh, ve svých debatách. Já bych zopakoval, že komise je odhodlána posílit eh, a lépe využívat všechny stávající nástroje a opatření k boji s rasismem, diskriminací a netolerancí lidí afrického původu a v, podobných v celé EU. Děkuji. Děkuji panu komisaři Domrovskému. Tímto je naše rozprava u konce. Hlasovat se bude během jedné z našich, jednoho z našeho příštího zasedání. Tímto jsme dospěli ke konci pořadu jednání. Zápis tohoto jednání bude předložen parlamentu na začátku dalšího jednání. Pokud nikdo žádnou námitku nemá, tak veškerá usnesení, která byla dnes přijata během tohoto zasedání, předám veškerým osobám a gremím, které jsou zmíněny v těchto usneseních. Děkuji všem kolegům, kteří to takto dlouho s námi vydrželi. Děkuji zejména našim službám a útvaru. A, um, obzvláště tedy mezi našimi službami děkuji tlumočníkům, říká laskavě pan předseda, přeji vám krásný konec týdne a také krásný víkend a samozřejmě šťastnou cestu do vašich domovů. Tímto ukončuji toto zasedání.